Buonasera a tutti, diamo inizio. Welcome. Dobré odpoledne, začneme. start? Bene, benvenuti a tutti. Vítejte, krásné odpoledne, začneme se naší schůzí. Máme před sebou dvoudenní intenzivní program a e, proto vás prosím, abyste se rychle posadili, včetně Marie. Dobře. Odsouhlasíme nejprve program, pokud nejsou námitky, tak program je tímto odsouhlasen. Tlumočení, které máme k dispozici, takže všechny jazyky, kterými se hovoří na našem výboru a ještě vás chci informovat, že dnešní schůze se bude vysílat na webu. Kolegové, připomínám, že po dnešní schůzi, po schůzi výboru, všichni členové výboru Agri jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili workshopu, kterou organizuje Patra Oneveš, naše kolegyně, s názvem Směrem k ambicioznější propagaci eh, zemědělských výrobků v Evropě. Poté bude eh, v prostoru Menuhim následovat večeře zvu všechny členy výboru. Děkuji, děkuji kolegyni Patraun Neveš. Ale připomínám, jak jsem již učinil minule, že veškeré materiály eh, o reformě zemědělské poli, eh, reformě politiky nebudou již dále rozdávány opětovně, takže prosím si je ponechte, po druhé ještě je nedostanete. Sorry, the technique is not... Uh, Se omlouvám, eh, technika nefunguje. OK, Jurik. Cari colleghi, la no... Milí kolegové, eh, dnes odpoledne začneme naši schůzí seminářem, Mm, který se věnuje eh, reformě zemědělské politiky a trhu eh, zemědělských produktů. Začneme s cukrem a chci přivítat naše dva experty, které jsme pozvali. Je to doktor Bert Smith eh, z Univerzity Wageningen, který nám přednese analýzu, jaké máme k dispozici alternativy, strategické alternativy pro produkci řepy a cukru v Evropě. Zdali kvóty, ano či nikoliv. Eh, takže o tom bude hovořit pan profesor Bert Smith z Univerzity Wageningenu, eh, který nám pomůže si vybrat alternativu, takže prosím. Já opravdu neslyším, protože máme ve sluchátkách velký hluk. A to se pokusíme nějak napravit. Dobře, takže teď by to mělo snad fungovat. A také chci přivítat paní Joan Noble, která je nezávislou konzultantkou a která se bude zabývat eh, určitými scénáři, politickými scénáři pro reformu trhu s cukrem, ale mm, takže nejprve si vyslechneme oba experty a poté bude následovat diskuze se členy výboru a chci přivítat i zástupce DG Zemědělství z komise. Začneme tedy s našimi experty a dám slovo nejprve panu doktorovi Smitovi. Prosím, máte slovo. 15 minut, 15 minut. Děkuji. Ladies and gentlemen, Mr. President. Dámy a pánové, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozvali, abych vám přednesl výsledky naší studie o e, politice EU v oblasti cukru. Dovolte, abych řekl, o čem budu mluvit nejprve tedy základ pro prezentaci. Eh, zde eh, tedy je to, hm, chci zde poděkovat Ministerstvu pro zemědělství a hospodářství a inovace, který nám eh, dali, dali k dispozici grant. A řeknu tedy, jakou studii jsme provedli, jaké jsou výsledky naší analýze scénářů a potom vám vysvětlím výsledky této studie a pár kvalitativních poznámek o e, tématech, jako je soft landing a e, závěrem pár doporučení. Za prvé, takže o jakou komoditu jde? E, cukrová řepa. To je komodita, která produkuje cukr, asi 16 cukru na hektar a 10 eh, tun tedy cukru na hektara 16 obsahu cukru a poté lze zpracovávat ji různým způsobem, samozřejmě cukr, ale potom i melasa a potom eh, dužina a bioetanol. Další eh, důležitá komodita, se které se vyrábí cukr, je tedy cukrová třtina, či je to v Brazílii, v Jižní Africe, v Indii a v dalších zemích tropu, kde se pěstuje tato plodina. A e, cukrová, e, cukrová řepa, ta se pěstuje tedy v mírném pásmu, jak vidíte, ale existují velké rozdíly, pokud jde o výnos na hektar mezi různými zeměmi i mezi různými producenty v dané zemi. Trend je, že obsah e, a výnosy na hektar se zvyšují rok od roku. Také i zde existují velké rozdíly v cenách řepy a to jsou eh, odhady na rok 2020, jak zde vidíte, jak se ceny budou vyvíjet v různých státech EU. Vidíte, že jsou zde velké rozdíly, asi 27 euro na eh, tunu. V Rakousku například zde vidíme, je to až 42 hm, a eh, 20, pardon, 27 v Rakousku a 42 v Nizozemsku. Vidíte, že tedy jsou zde různé možnosti, různé marže, se kterými pracují producenti v různých zemích. A později vám vysvětlím výsledky. Základem pro naši prezentaci je studie, která byla provedena eh, firmou eh, eh, Debont a zde i existuje tedy v, v nizozemské verzi, která je taková širší. A pro dnešní účely jsme tento dokument e, trošku adaptovali, abychom se zaměřili na země EU a nezaměřujeme se pouze na Nizozemsko a i jsme se tam vyjádřili k dalším tématům, jako jsou opatření soft landing. A všichni, kteří by se chtěli e, dozvědět další informace, tak mohou z naší webovské stránky. A pár poznámek k našemu přístupu, který jsme si zvolili. My jsme eh, odhadli, jaký je, eh, jaká je rozloha, na kterém se pěstuje eh, řepa, jaká je produkce podle firem, jaké, jsou to, jaké to s cenami v různých zemích a v blocích různých zemích I jsme odhadli dovozy, vývozy, jaká je rovnováha na trhu a také i jsme tam doplnili hm, Eh, rok 2020, eh, takže eh, jaký tam by měl vypadat finální stav. A my jsme si provedli studii tedy, jednak studii jako studii a potom i jsme si provedli různé modelové scénáře. Tři scénáře jsme si provedli. Za prvé, pokud se zachová status quo, pokud budou existovat kvóty, tak jsme pracovali s touto premisou, s tím, že budou existovat určité výsady pro zemi AKT a LDC, tedy ty nejméně rozvinuté země a my e, jsme si tedy vycházeli z tě, my jsme vycházeli z těchto jejich výsad, e, jaká práva budou mít e, a potom jsme vzali do úvahy dohody s uskupením Mercosur a i jsme tedy eh, dospěli k závěru, že zde vývoz z EU bude omezen, pokud se zachová status quo. A eh, druhý scénář je snížení tarifu. Pořád se ještě vyjednává v rámci kola z Doha a kde eh, se hovoří o tom, že vývozy se budou omezovat a pořád ještě sice není to číslo 70% stanoveno, ale hovoří se o něm. A třetí scénář je, že nebudou existovat žádné kvóty, to znamená se sníží tarify, ale žádné kvóty, žádné omezení vývozů mimo EU bude se moci vyvážet bez omezení. A nyní dovolte, abych přednesl některé výsledky, globální výsledky naší analýzy různých scénářů. Za prvé, výroba, produkce. Zde vidíte, jaká je rovnováha na trhu. Eh, jednak, eh, jak by to mělo vypadat v 27 EU v roce 2020. A je to v milionách tun bílého cukru a včetně kvót a i scénáře bez kvót, to znamená takzvaný průmyslový cukr. A zde vidíme, že výroba v roce 2009 v EU 27 eh, bylo asi 15 milionů ton. Status quo, eh, scénář status quo, tak hm, se odhaduje na rok 2020 15,2, eh, že by to mělo být. A pokud se sníží tarify ve VTO, tak by to mělo být 14,9. A pokud nebudou existovat kvóty, tak se produkce zvýší na asi 16,8 milionů tun v EU ve stejném roce vidíme, že dovozy se zvýší, pokud bude zachován scénář status quo, sníží se, pokud se eh, sníží eh, tarify v rámci VTO, v rámci vyjednávání za UHA a také se to sníží trochu mm, eh, ve srovnání se scénářem 2, pokud nastane scénář 3, 5,7 milionů tan. A samozřejmě vývoz v prvním scénáři je omezen a pokud nebudou existovat žádné kvóty, tak se zvýší asi na 2,2 milionu tun v 27 členských států EU v roce 2020. Také i jsme tedy plánovali plochu v Akrech na rok 2020 eh, eh, asi tisíc hektarů na jednotku a zde vidíte, že v 27 eh, pokud bude platit scénář status quo, tak to bude asi 1300 eh, a 1287 tedy a většina eh, bude, hm, ta, této plochy bude v těch starých členských státech, tedy v 15. A v nových členských státech, hm, tak hm, tam to bude 227. To je ten a pokud tedy se sníží tarify VTO, tak ta produkce se trochu sníží, poněvadž se zvýší dovozy a tudíž se sníží ve všech těchto blocích asi o 1%. Ale eh, pokud bude platit scénář 3, tedy žádné kvóty, hm, tak produkce a i plocha se zvýší asi o 12 ve starých státech a asi o 6 v nových členských státech. Já to vám trochu teď vysvětlím. Ta čísla, která jsem vám právě ukázal, pokud bude zachován scénář status quo, nic se nezmění, tak vlastně zde nás, máme za sebou tedy reformu 2006 až 2009, která má velký dopad na ceny eh, v EU i na zpracovatelské firmy, nejenom tedy na cenu komodity řepy a eh, zde dokonce i eh, řada firm přestala kvůli tomuto podnikat. O tom uslyšíte v příští prezentaci. A pokud je o rovnováhu mezi nabídkou a e, dodávkou, tak to povede k nižším cenám cukru v roce 2020, e, pokud budou zachovány ale stále kvóty. Očekáváme pokles cen asi o 12 ve srovnání e, s sezónou 2009-2010. A nižší ceny cukru obecně řečeno povedou i k nižším ziskům, tedy maržím pro zemědělce, tedy jejich příjmy poklesnou. A nyní tedy ten scénář, ten druhý, to znamená sníží se tarify VVTO a zde se očekává, že Brazílie začne vyvážet více cukru do EU, tedy ceny cukru budou nižší než za toho normálního scénáře, tedy za toho prvního scénáře, status quo, a vývozy ze zemí AKT a, L, eh, a těch nejméně eh, rozvinutých zemích budou méně atraktivní a tedy nebudou tak potřebné. Očekáváme i malý pokles interní produkce, tedy produkce v EU. A třetí scénář, eh, zrušení kvót, zde se odhaduje, že celková produkce cukru se zvýší asi o 10 jak eh, tedy pro průmyslové užití, tak pro konečnou spotřebu. A především za e, příznivějších tržních podmínek. A výroba především se zvýší e, v zemích, kde existuje větší cena, budou vyšší ceny E, řepy a vyšší marže. To znamená ve starších členských státech EU, tedy v 15, očekáváme vyšší nárůst produkce cukru než v nových státech, než v té nové desítce, což nám ukazuje, že konkurenční e, výhoda členských států, starých členských států, bude lepší než konkurenční e, výhoda těch nových. A takže Eh, teď ten scénář bez kvót, tedy zde ceny eh, cukru poklesnou více než v tom druhém scénáři a eh, samozřejmě ta čistá cena za řepu bude záviset na ceně cukru jako takového i na efektivitě zpracovatelského průmyslu. A zde asi opět bude rozdíl mezi starými státy a novými státy, kde obecně platí, že ty Eh, staré eh, členské státy mají efektivnější zpracovatelský průmysl a eh, potom výnosy z mm, vedlejších výrobků jako melasa nebo drtě, tak samozřejmě to mm, také mm, budou tedy, bude mít dopad na příjmy producentů. A samozřejmě dopad na farmáře bude záviset na cenu, za kterou budou vykupovat cukrovary a bude to i Eh, samozřejmě záviset na tom, do jaké míry farmář bude eh, závislý na cukru ve srovnání s eh, dalšími komoditami, mm, které produkuje, tedy kolik, mm, kolik řepy bude pěstovat na celkové své ploše. Třeba u některých, někteří nebudou pěstovat vůbec řepu zde samozřejmě platí, že i efektivita mm, té primární produkce je různá mm, a zde existují obrovské rozdíly mezi mm, zeměděl, i mezi zemědělci, kteří eh, mají srovnatelné podmínky pro pěstování. Eh, my jsme to vypočítali pro nizozemské zemědělce, kdy třeba u některých farmářů, zemědělců u nás dojde ke ztrátě na příjmech o 5%, když to jiní třeba si zachovají svoji příjmovou úroveň. A teď dovolte ještě eh, pár kvalitativních poznámek k dalším tématům. Za prvé, jak jsem již zmínil, my jsme e, nikterak se nezabývali e, tou, e, tím vývojem, tou cestou mezi rokem 2012 až 2020. O, experti očekávají, že se zvýší nestálost cen, což bude mít asi dopad i na atraktivitu eh, této komodity, toho pěstovat cukrovou řepu. A eh, uvolnit kvóty v EU, to je eh, takový přechodný proces. A víme, že čím kratší to období přechodu, bude znamenat méně příležitostí se přizpůsobit novému stavu. Takže pokud to období přechodové bude kratší, tak potom asi zde dojde k větší selekci mezi slabšími a silnějšími firmami a kratší období bude znamenat i e, méně příležitostí pro restrukturalizaci v daném odvětví což eh, možná bude dobré pro celý cukrovarnický průmysl, celý sektor, ale když někdo zrovna bude eh, operovat v takovém slabším regionu, tak to může znamenat dost velkou hrozbu, dopad na nezaměstnanost, eh, ztráty na příjmech a podobně. Teď druhá poznámka. Expanze výroby cukru. Zde je možné, že zemědělci a cukrovary sníží eh, své náklady, když budou vyrábět mm, ve větším množství. A mm, pokud dojde k tomuto eh, Eh, nárůstu, tak potom se nastolí nová rovnováha na trhu a možná ty ceny nakonec budou nižší, než se plánuje, protože některé státy a někteří zemědělci jsou velice konkurenceschopní v této produkci. Ale na druhé straně samozřejmě závisí také na cenách ropy, Eh, samozřejmě víme, že řepu lze zpracovávat i na bioetanol a také na cenách pšenice, což také je zdrojem bioetanolu a eh, je to i podmíněno vývojem na jiných trzích, jiných komodit. Takže zde je těžké eh, se pouštět do nějakých přesnějších odhadů, protože zde je velká závislost na dalších komoditách, na dalších trzích, které jsou také velice cenově nestále. Obecně řešeno očekáváme ni, e, nižší ceny i e, mm, což je velice nepříznivé i pro ty náhražky, náhradní náhražky cukru. A e, naším závěrem je, že trh s cukrem se stane pružnějším, což i znamená, že naše politika v oblasti cukru také se musí spružnit. Dále poznámka k opatřením soft landing, o, kterým, o kterých se jedná v různých státech. V tomto případě eh, pomalu se eh, rozvíjející národní kvóty. Znamená to, že E, nové restrukturalizace nejsou tak nutné, což je z krátkodobého pohledu příznivá zpráva, ale ceny cukry e, e, se budou snižovat, hm, pokud tedy kvóty nebudou úplně zrušeny, což znamená, že to bude neatraktivní stav pro hm, cukrovarnický průmysl hm, firmy Eh, budou mít tendenci delokalizovat mimo EU potom. A závěrem eh, pár doporučení. Pokud eh, dojde k dohodě v rámci vyjednávání Dauha, tak potom asi by bylo dobré zrušit systém kvót zároveň, tak aby zemědělci a cukrovary měli možné, možnost expandovat a zvyšovat efektivitu také je třeba i zde rozlišit mezi krátkodobými a dlouhodobými dopady e, rušení kvót a dalších opatření typu soft landing. A za třetí ještě chci zmínit, že bychom měli zvážit eh, i to, že minimální ceny cukru a řepy by se měly zachovat pro slabší regiony, pro slabší země v EU. A čtvrté poslední doporučení, je třeba zde dělat rozdíl mezi do makroekonomickými dopady na blahobyt společnosti eh, a liberalizací a porovnat to s těmi regionálními ekonomickými a sociálními dopady a uvnitř EU i mimo EU, a to především v zemích AKT a v těch nejméně rozvinutých zemích. Takže to je také třeba zmínit. Děkuji za pozornost a přeji vám velkou dávku moudrosti při vašich jednáních. Bene, grazie. Výborně, děkuji, děkuji pane doktore Smite. Eh, určitě vaše zpráva určitě zde vzbudí, vyprovokuje zajímavou diskuzi a eh, nyní bych chtěl dát slovo. Zde máme ještě druhou část prezentací a to je paní doktorka Joe Noble. Takže prosím, máte slovo, abyste mohla doplnit prezentace a poté zahajíme diskuzi, prosím. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, za to, že jste mě pozvali na váš workshop. Naši producenti cukru v Evropě jsou chráněni. Chránění máme zde opravdu vysoká cla, jsou chráněni vůči světovému trhu a v podstatě veškerý výrobost přichází na základě preferenčních dohod. Pokud jde o export, i zde jsou určité omezení na základě VTO dohod. Ta základní, nejdůležitější Reforma v roce 2006 se snažila realizovat, reagovat na tuto problematiku, tak aby jsme exporty omezili, export omezili a aby jsme zvýšili Boston. Nejprve se podíváme na tu reformu z roku 2006 a podíváme se na to, zda to byla úspěšná či neúspěšná reforma. Hlavním cílem této reformy bylo snížit um, kvóty eh, o 6 milionů tun. Povedlo se eh, to snížit o 4 miliony, to znamená ten, to čist, ten čistý pokles. A když jsme se podívali na tříletý průměr předtím a po tomto období, tak to bylo sníženo pouze o 2 miliony tun. Před touto reformou Evropská komise udělala hodnocení této situace, podívala se na to, k čemu by mohlo dojít, když se sníží ceny v rámci EU. A na základě tohoto grafu se můžete podívat na to, že zde máme referenční cenu 2009, 2010, tam bylo asi těch 8 milion tun, ovšem k této redukci, ovšem k této redukci produkce nikdy nedošlo cena v červnu 2012, když se na to podíváme, z tohoto roku je přes 700 eur na tunu. To v podstatě je mm, částečně důvod té vysoké produkce cukru. Když se podíváme na to, za to teda byl úspěch či neúspěch této reformy. Máme vyšší ceny, než tomu bylo před reformou v současné době v EU. A komise se domnívala před touto reformou, že tím, že sníží cenu, že to lepší situaci v potravinovém průmyslu. Zároveň se komise domnívala, mm, že v podstatě zde budeme mít 3,5 miliony tuny v rámci dovodu, dovozu. Ovšem k tomu nedošlo. Situace je následující. Je zde problém s dodávkami v, té, v tomto odvětví po této reformě. Politika, celá tato oblast je regulovaná, došlo k restrukturalizaci, ke konsolidaci celého odvětví. Když se podíváme na tento další obrázek, toto je stávající situace. 18 zemí, které mají kvóty v oblasti cukru, 9, kde, které mají kvóty v oblasti izoklukozy a 8 zemí s, um, uh, s rafineriemi. Sedm z těchto zemí uh, jsou uh, deficitní země. Když se podíváme na politiku od roku 2000, 2015, ráda bych se zaměřila na některá omezení v této oblasti. Především jsou to určitá omezení, které se týkají řešení sporů v rámci VTO. Dále jsou to závazky v oblasti dovozu, dále je to volatilita na, na mezinárodním trhu s cukrem, dále je to ekonomická situace obecně a poté jsou to náklady rozpočtové. Čili nejprve se podíváme na ta omezení v oblasti VTO. Je zde 1,3744 milionů tun který, cukru, který může být vyvážen jako subvencovaný cukr Komise tvrdí, že v podstatě toto omezení může být trošku na vyšší úrovni, ovšem k čemu poté dojde, jakmile by se snížily ceny v Evropské unii. Vývoz, který jsme viděli v roce 2009, 2006, 2011, který byl v podstatě nad tento limit 1,37 milionů tun, podstatě byl možný pouze proto, že v podstatě jsme tam měli vysoké světové ceny. Zde vidíte mm, na tomto grafu, jak to vypadalo v rámci EU a jak, to, jak vypadaly celosvětové ceny. Čili my jsme v podstatě samozřejmě nemohli exportovat tuto hodnotu v rámci tohoto limitu za, e, na základě těchto vysokých cen. Dalším omezením byly naše závazky v oblasti dovozu Evropská komise mm, předpokládá, že těch 3,5 milionů tun nespracovaného cukru přijde ze zemí AKT, LCP na základě ekonomických dohod o ekonomických, ekonomickém o hospodářském partnerství a vše kromě zbraní z, Bal, z balkánských zemí. Zde vidíte 3,5 milionů tun, dále Chorvatsko samozřejmě, které eh, se k nám přidá příští rok, bude znamenat další navýšení a samozřejmě, že zde máme ještě 680 tisíc tun pro země LCD. Dále jsou to další hospodářské dohody, které zde máme k dispozici, které pravděpodobně pokryjí oblast cukru do budoucna. Všem vše, kromě těchto dohod o volném obchodu bylo poznamenáno eh, slamy, které zde platí. Dále třetím omezením je volatilita na světovém trhu v podstatě je to taková mm, komodita, která nej, nejvíce kolíše a mm, zpracovatele samozřejmě poté jsou vystaveni riziku na celosvětovém trhu. Zde se můžete podívat na celosvětové ceny eh, od, v podstatě od 69. roku, to znamená, kdy jsme tento režim zahájili, červená linka ukazuje mm, to, jak to vypadá na světovém trhu, zelená v EU. Vidíme, jak ty ceny na základě té zelené linky jsou v podstatě stabilní, ovšem vysoké ceny jsme zde viděli v posledních dvou letech, ovšem nedosáhly hodnoty ze 70. let. Je to ovšem takový velice nestálý, tedy nestála komodita a mnohem nestabilnější s ohledem na to, že Evropská unie už není největším exportérem této oblasti. Zde vidíte na základě denního kolísání, jak to vypadá. To znamená, že skutečně je to nesmírně riziková oblast. Dalším omezením je globální hospodářská situace já si myslím, mm, podle mého názoru v podstatě potřebujeme samozřejmě velice silné, silné potraviny odvětví, tak abychom eh, pomohli růstu Evropě, která má nyní velice problematickou, velice problematické situaci, musíme vzít v potaz veškeré hráče tohoto sektoru. Zároveň je to otázka toho, jak to vypadá, mm, jaká je situace mm, mezi dolarem, eurem, cukr se počítá na základě dolaru, zda to teda bude 95 centů nebo 1,20 25 eh, eh, dolarů. Tato cena to samozřejmě má obrovský dopad, protože je to komodita, která je bázána na dolar. Dalším omezením jsou náklady v oblasti rozpočtu. Pouze jedna připomínka v tomto ohledu. Podle mého názoru by to mělo zůstat na neutrální úrovni. Čili když pravujeme legislativu v této oblasti až do roku 2015, jaké jsou cíle pro zákonodárce? Prvním cílem této oblasti je, aby jsme zajistili životní úroveň pro naše farmáře. To je základní pravidlo společné zemědělské politiky a to v podstatě musí být dosaženo na základě konsolidovaného odvětví. Nejsem si jistá, zda bychom to měli dosáhnout na minimální ceny, protože samozřejmě, že potřebujeme farmáře v této oblasti, potřebujeme um, farmáře, který budou schopni produkovat i jiné plodiny a tak dále. Dalším cílem je udržitelné odvětví. Zpracovatele cukru musí být z dlouhodobého hlediska schopni konkurovat na celosvětovém trhu. To může být problém, když celosvětové ceny jsou na nízké úrovni, protože potřebujeme zvýšit uh, dovoz na základě nových dohod o volném obchodu a pravděpodobně i nižší celosvětové trhy ceny, protože samozřejmě ta cena nejenom klesá, ale i roste často. Třetím cílem je zajistit nabídku dodávky pro silné potravinové odvětví v Evropské unii a zároveň je to nepotravinové odvětví, například biopaliva, které rovněž roste. Toto je základní cíl společné zemědělské politiky, to znamená zajistit dodávky. Toto jsme zúraznili i v zprávě komise v roce 2010 pro reformu v roce 2010 bohužel ta reforma nesplnila tyto cíle. Viděli jsme zde obrovské problémy v potravinném odvětví, které nemělo zajištěné dodávky v tomto ohledu když tomu došlo naposled u to bylo někde v polovině 70. let, ovšem v tom období jsme měli nedostatek cukru, všem v tomto období roce se tomu tak nebylo, v podstatě to byl hlavním problémem, bylo dostat cukr na naše evropské trhy, protože zde byla nesmírně vysoká cla a Evropská komise řídila trh tímto způsobem. Mm, čili to byl veliký problém, který musíme vyřešit. Cíl číslo čtyři. Férové ceny, stabilita pro producenty, spotřebitele, férové ceny pro farmáře, pro zpracovatelské odvětví. Zde se můžete podívat na AKT, na cenu dovozu z těchto zemích. Modrá linie znamená eh, AKT bílý cukr a eh, červená to eh, červená to jsou celosvětové ceny, zelená to jsou referenční ceny. Ty nejvyšší body na levé straně tohoto grafu to představovalo pouze malé množství mm, cukru, to znamená, to nemusíme vzít v potaz. Ovšem na pravé straně tohoto grafu, v rámci té modré linky, k tomu se vrátíme za chvilečku, to je velice zajímavé. My monitorujeme tyto ceny za Evropskou unii Industriální ceny cukru, ty v podstatě kopírují ceny na celosvětovém trhu. V, mm, na začátku reformy tam byl určitý problém, protože jsme zde měli problémy s dodávkami, s nabídkou, ovšem tento problém byl vyřešen a v podstatě je to více orientováno na tržní ceny. Ceny na interním trhu v oblasti potravinového průmyslu a pro základní maloobchodní spotřebu. Když se podíváme na cenu, tak v podstatě ta modrá linie vlastně klesala, to je, to je cena, mm, protože klesla referenční cena, to bylo na základě reformy z roku 2006, ovšem měli jsme tam problémy, když došlo k stoupání celosvětových cen v roce 2009, v podstatě eh, tam se to nepřetavilo do cen v potravinovém průmyslu. Vidíme, že ceny opravdu velice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 pod EU eh, e spod ceny byly opravdu v roce 2010 velice volatilní, to znamená i v roce 2010, 2011. Evropská komise si neuvědomila, že eh, zde byl nedostatek na burzách této oblasti a ty okamžité ceny se dostaly až na úroveň 900 eur eh, poté, co nejvyšší hodnota byla v podstatě 600 eur za tunu. No, zde nevidíte hm, celkovou situaci, celkový obrázek, ovšem toto jsou informace, které máme k dispozici z Evropské komise. Dalším cílem této oblasti by mělo být zvýšit zvýšení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Toto je oblast, která byla zdůrazněna v rámci poslední reformy zemědělské politiky. To je problém, protože jde o nesmírně konsolidované eh, odvětví, samozřejmě kapitálově intenzivní, eh, čtyři země přes 75% těch kvot, mají 75% kvot a pět producentů, které dominují celý trh, to znamená nesmírně konsolidované odvětví. Musíme ovšem zajistit diverzitu v oblasti sladidel, nejenom pokud jde o cukrovku, ovšem i například dovoz, izoglukóza a tak dále, aby skutečně na tomto trhu byla různorodost a zároveň spravedlivá hospodářská soutěž soutěž mezi všemi producenty v této oblasti. Cílem číslo 6 je eh, respektování životního prostředí. Došlo k značnému snížení, pokud jde o využívání hnojiv a pesticidů a myslím si, že je správné, abychom opravdu podporovali produkci z výnosy a eh, kde eh, u opravdu u těch nejefektivnějších farmářů. Dále hlavním cílem číslo 7 je zjednodušení a transparentnost této politiky. Reforma v roce 2006 se snažila zjednodušit systém kvót. Ovšem řízení trhu od této reformy se stal komplikovanějším a méně transparentním. Zároveň nedošlo ke slažení této politiky se, se, se společnou organizací trhu, protože jsou zde kvóty a poslední záležitost, která ovšem není součástí tohoto workshopu je i, pro, je i problém v oblasti úlepu zpracování. Já vím, že se připravuje pozměňovací návrh v tomto ohledu, kde se navrhuje omezit eh, IPR. To ovšem je problém, pokud chceme, aby naše potravinové odvětví bylo udržitelné, aby jsme vyváželi dostatečně a zároveň víme, že se potýkáme s obrovskými problémy v Evropě. Jaké jsou možnosti budoucí reformy? Já jsem zde uplatnila pět možností. První a pátou v podstatě nebudeme zvažovat. Já si myslím ovšem, že musíme reagovat na stávající systém, musíme upravit stávající systém, musíme upra- upravit um, návrhy pro rok 2015 s ohledem na to, co se nám nepovedlo. Osobně se domnívám, že nyní pravděpodobné, že by jsme se úplně zbavili protekcionismu jedn, pouze mm, unilaterálně, mimo dohody na půdě VTO. Čili otázka zní, zda kvóty zachováme, či nikoli. Jsou se samozřejmě s tím spojené výhody nevýhody. Nejprve se podíváme na nevýhody se tam Samozřejmě, že tím pádem v podstatě chráníme neefektivní producenty a dojde ke zkreslení trhu. Když se podíváme na 68 eh, rok na, na kvóty, v podstatě mm, ta situace je odlišná než situace kvót v mléčném odvětví kvóty mm, jsou na stabilní úrovni a v podstatě pomohly jednotlivým zem, nebo vlastně chránili jednotlivé země od mm, rozširování této produkce, i když výnosy byly vysoké, například Francie, Nizozemí, Dánsko, Belgie, Rakousko v podstatě produkují více, než spotřebují. Toto jsou efektivní země, to je pozitivní, ovšem jsou zde jiné země, které v podstatě mají sice vysoké výnosy v této oblasti, ovšem představují obrovský eh, deficit. Eh, systém kvót jim tudíž brání v tom, aby rozšiřovali tuto produkci. To znamená, že to vede k vysokým cenám, především v některých částech Evropské unie zároveň to brání novým eh, pěstitelům dostat se do tohoto systému, brání to hospodářské soutěži, vyžaduje to velice komplikované řízení tohoto trhu a v podstatě je to v rozporu s cílem společné organizace trhu. tím co zde máme tyto kvóty, samozřejmě jsou zde eh, i omezení na půdě VTO, které se týkají vývozu, čili je to začarovaný kruh. Když chceme chránit naše farmáře, který mají nízký výnos, tak aby je cukrová ehm, řepa, řekněme, řekněme, byla pěstována v těch eh, znevýhodněných částech Evropy, to je první cíl, dále to omezuje v mm, domácí produkci, dále to chrání vůči nestabilitě vnitřního trhu a zároveň to poskytuje určitou stabilitu cen ehm, v této oblasti. Čili pokud si myslíme, že výhody převážují nad nevýhodami a že kvóty by měly být zachovány, jaké úpravy by byly vyžadovány pro tuto oblast trhu. Evropská komise musí reagovat velice rychle v této oblasti. Eh, já si myslím, eh, že pokud je o nedostat, že nejednali dostatečně, pokud je o nedostatečnou dodávku dále, musíme pokryt touto reformou nejen zpracovatele, ale i rafinérie, protože musíme mít určitou alternativu eh, cukrovce. Zároveň musíme monitorovat ceny neustále a musíme přistoupit ke konkrétním krokům, jakmile se spotové ceny zvyšují. Samozřejmě, že se snažíme chránit naše eh, spotřebitele, ovšem musíme chránit i naš, eh, mm, nejenom producenty, ale i spotřebitele, protože je to velice konsolidovaný trh. Zásadní je, abychom zde měli i další možnosti eh, sladidel, tak aby mm, jsme bojovali proti tomu dominantnímu postavení. Ano, vidíme zde určité problémy trhu od poslední reformy, na to musíme reagovat před další reformou, musíme se mít z dlouhodobého hlediska volnější trh v souladu se společnou organizací trhu, máme zde určitou kontrolu pro produkci, ale zároveň by měla být stejná situace pro všechny producenty, je zde nedostatek hospodářské soutěže, což má negativní dopad na naše spotřebitele. Děkuji vám za pozornost. Bene, grazie. Výborně, děkuji také i paní Joan Noble. Já myslím, že jsme slyšeli velice eh, mnoho zajímavých podnětů k diskuzi a začneme hned eh, tím, že dáme slovo panu Fajmanovi a potom pan Aňu. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat obou vystupujícím za jejich prezentace. Myslím si, že problém Eh, reformy cukerného pořádku je velmi aktuální. A eh, já mám jednu otázku, která se týká první prezentace a to konkrétně těch odhadů produkce v roce 2020. Jestli by mohli nám zpracovatelé vysvětlit, jakými metodami dospěli k těmto odhadům, jak se dá taková věc na sedm let dopředu odhadnout a do jaké míry, jakou to má eh, jakou to má, mají představu o, o chybovosti nebo, e, nebo pravdivosti, pravděpodobnosti těchto, těchto údajů, které předkládají. Jinak já jsem e, se souhlasím s tím, že kvóty je potřeba uvolnit. Myslím si, že e, ty argumenty pro efektivitu organizace trhů bez kvót jsou jasné, ale pokud by bylo možné říci přibližně lépe, na jakých eh, údajích je to založeno, ty odhady, tak by nám to asi v té eh, diskuzi velmi pomohlo. Děkuji. Děkuji, pan Egnu a potom Gars a Garcia. Děkuji. Agnew. Agnew. Thank, thank you very... Děkuji, děkuji. Ano, to byly skutečně velice zajímavé prezentace a především jsme slyšeli jaké jsou ty ob- velké rozlišnosti mezi cenami. 50%, no to je velice překvapivé. A já mm, bych chtěl trochu tady argumentovat, polemizovat, eh, pokud, eh, že to budou ty eh, země s tím nejnižším výnosem, které přijdou o tuto plodinu my ve Velké Británii, my se nepovažujeme za tuto zemi s nízkým výnosem. A co se stalo? My eh, jsme, kdybychom byli plavcem, tak eh, bychom asi strčili hlavu pod vodu, protože co jsme udělali v minulosti? My jsme vyslechli EU a zavřeli jsme cukrovary a my jsme spíše měli využít výhod eh, toho, že se budou rušit kvóty, ale mm, to bude těžké teď zareagovat rychle, protože to nám bude opět trvat řadu let, než vybudujeme zase tento průmysl, toto odvětví a kapacity. A to pro nás bylo velice nefér, eh, protože my jsme udělali, co se po nás chtělo, my jsme zavřeli ty cukrovary, my jsme přišli o pracovní místa a teď, když se zruší ty kvóty, tak my na tom utrpíme. My z toho budeme trpět. Mě, slyšel jsem se zájmem, že spotřebitelé eh, eh, si žádají cukr a mm, to jsme si nikdy nemysleli v Londýně, protože u nás cukrovary museli eh, se zavírat a kdybychom byli věděli, že, že zde bude taková obrovská poptávka, jak se tady odhaduje, tak by se to také činilo. Takže budeme mít problém, budeme muset dovážet více cukru ale vlastně eh, a ve všem, co jsme mohli udělat, nám bránila evropská politika a my teď budeme muset mít mm, budeme muset tedy být schopni zásobovat náš britský trh a zachovat i pracovní příležitosti. Děkuji eh, Garcia a potom Des. Sí, muchas gracias. Ano, děkuji. Děkuji. Děkuji, já děkuji všem řečníkům za jejich prezentace. Eh, já samozřejmě souhlasím s mnohými věcmi, ale s mnohými věcmi také nesouhlasím, protože já si myslím, že po té reformě z roku 2006 jsme eh, v situaci, kdy bychom měli opravdu na sebe vzít zodpovědnost, protože spousta zemělců opravdu velmi mnoho peněz investovala a poté utrpěla, nebo v podstatě trpěla eh, následky rozhodnutí Evropské unie. To znamená, že prošli takovým traumatickým procesem restrukturalizace a já si myslím, že my tady se musíme najít, hledat ten potenciál, ten potenciál, který můžeme posilovat. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme, ano, o referenčním rámci 2020, dobře, tak je to tedy ten správný eh, rámec, ale pouze pro eh, přechodné období, přechodné období pro to, abychom našli eh, to konečné řešení, protože v podstatě tuto chvíli hovoříme pouze o přechodném řešení, protože my víme, že spousta našich zemědělců investovala opravdu velmi mnoho peněz eh, do svých podniků, snažili se navýšit svou rentabilitu, ale přitom jsme jim poté podrazili nohy. To znamená, že já si myslím, že toto rozhodnutí v podstatě eh, připojit se k trhu, aniž bychom tady eh, se zamýšleli na nějakým příhodným Eh, řešením si myslím, že by nás v podstatě mohlo dovést do situace, kdybychom měli problémy se zásobami. To znamená, že nebudeme mít zásoby. Může se to opravdu stát. Nebudeme mít dostatek eh, cukru. A ve chvíli, kdy nebudeme dovážet ze třetích států, tak nebudeme mít eh, jednoduše dostatek cukru. Ceny se budou zvyšovat a to samozřejmě bude mít jasné dopady na všechny naše občany. Samozřejmě víme všichni, že žijeme v určitém mezinárodním kontextu a proto je třeba zohledňovat, že třetí země v podstatě podporují svá odvětví. Například eh, Brazílie dotuje produkci bioetanolu a tady hovoříme o obrovském množství cukru a víme, že Brazílie mimo jiné velmi brzy schválí zákony, které tuto výrobu ještě více podpoří. A to stejné eh, se děje v Číně, to stejné se děje v Indii. To znamená, že my v podstatě se možná v budoucnosti ocitneme v situaci, která bude velmi složitá a v situaci, která v podstatě bude pro naše občany znamenat, že nebudeme mít dostatek cukru. Proto já si myslím, že bychom se měli podívat opravdu na to, jak vnímáme výrobu cukru v tomto mezi mezinárodním kontextu a jaké jsou odhady v tomto mezinárodním kontextu do budoucna? Děkuji Albertes a potom kolega Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma řečníkům, protože v těch prezentacích jsme slyšeli spoustu zajímavých věcí, i když já se na to dívám hodně kriticky, protože ve chvíli, kdy někdo hovoří o odhadech do roku 2020, tak já mám opravdu dosti velké pochyby o tom, že vůbec takovéto odhady můžeme udělat. Já si pamatuju, že přibližně před deseti lety v Německu jsme měli ještě velmi silné eh, ocelářství. A poté přišla Brazílie, Korea, Čína a začaly ocel v podstatě dovážet za velmi nízké ceny. A to znamená, že naše celé ocelářské odvětví padlo. To znamená, že všechno se delokalizovalo nakonec do Číny. A naše poslední ocelářské podniky se v podstatě musely zavřít. A to z toho důvodu, že v jiných státech se ocel produkovala daleko eh, levněji. To znamená, že celé to odvětví v podstatě padlo. A poté došlo k tomu, že se cena ocely zvedla o 400%. A poté se začalo hovořit o věcech, eh, na které se jakoby v podstatě zapomnělo. To znamená, že potom to eh, byly v podstatě ti odběratelé oceli, kteří nás obvinovali, nebo kteří obvinovali stát za tuto politiku. A teď pokud já bych byl teď nějakým eh, brazilským cukrobaronem, protože my samozřejmě víme, že brazilský cukr je opravdu na prvním místě. To znamená, že já bych v Brazílii v podstatě zorganizoval obrovské rozšíření eh, pěstování cukru. Tím bych já vlastně zásadně snížil ceny cukr, zničil evropskou produkci, to znamená, že by Evropa vystoupila z, vý, z, vlastně z produkování cukru a poté bych samozřejmě ceny zase eh, zvýšil. To znamená, že my se musíme také zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby naši občané poté za tuto politiku neplatilo, protože by se mohlo stát úplně to stejné, jako se stalo s ocelí. Co se stane, pokud eh, ty trhy zavřeme? A další věc, která ve mně vzbuzuje trošičku obavy. Když se podíváme na ty ceny a půjdeme po té stupnici dolů a dolů a vidíme vlastně ty státy AKT, tak vidíme, že jsou v podstatě čím dál tím více méně atraktivní. Ale já si myslím, že právě státy AKT v porovnání s Brazílií nemají vůbec žádnou šanci. To znamená, že pokud Brazílie bude takto pokračovat, tak nepadne jenom Evropa, ale padnou i všechny státy AKT. A já jsem si nevšiml, že by nějakým eh, způsobem hm, se na tom všem podívala, podílelo ještě zpracovatelské odvětví, že by se tedy zpracovatelské odvětví eh, snažilo tento problém určitým způsobem řešit. Co se týče těch rozpočtových prostředků Evropské unie, co se týče Evropské unie a evropských daňových poplatníků. Já si myslím, že tady jsme všichni zaplatili opravdu nejméně. A to i z to, vlastně z důvodu výše dovozních cel. To znamená, že my nic nedoplácíme. A já chci také říci, že můžeme, musíme zohledňovat také environmentální otázky. Já jsem už několikrát v Brazílii byl a já jsem viděl, jak tam probíhá eh, pěstování cukru. A my nemůžeme srovnávat brazilské podmínky s našimi podmínkami. A já bych tuto chvíli rád také obhájil komisi a to nedělám velmi často. To znamená, my v tuto chvíli obvinujeme komisi za to, že nejednala dostatečně zásadně nebo dostatečně rázně, ale to si myslím, že je velmi nespravedlivé. Já si myslím, že tady je to opravdu neoprávněné, protože tady za tím vším, za celým tím problémem stojí spekulanti z, z té oblasti zpracovatelského odvětví. To znamená, že sto, zatím stojí zpracovatelé cukru a ne komise. To znamená, že to není teď chyba Evropské komise a Nestojí zatím ta skutečnost, že by Evropská komise nejednala dostatečně rychle nebo dostatečně rázně. V každém případě já budu velmi rád, když se nám podaří tu reformu pro tuto cukrovou oblast vlastně prodloužit až do roku 2020, protože to přechodné období musí trvat až do roku 2020 v v roce 2020 už budeme schopni lépe rozhodovat o tom, co je pro toto odvětví eh, nejlepší. To znamená, že souhlasím s těmi kolegy, kteří zastávají to přechodné období. Děkuji, Alberte Desi. A nyní kolega Stonajov, Stojanov. Já eh, nemůžu se vyjádřit k tomu, co řekl kolega Des, ale jenom bych řekl, že v Itálii kvůli reformě cukru bylo zavřeno 15 eh, eh, eh, cukrovarů a nyní máme pouze čtyři a vlastně Italové platí dvojnásobek, dvojnásobek ceny, než platili před reformou, takže to jsou ty dopady, kolega Stojanov. Asi mám vopřosy kam... Já mám otázku na oba přednášející zde. já se omlouvám možná za špatnou výslovnost vašich jmen, ale já začnu tím, že bychom neměli být pokrytci. Jeden z velkých problémů v Evropě je, že máme dvě odvětví, která jsou v konfliktu, pokud jde o právní základ. První je výroba cukru z řepy a druhý průmysl, který vyrábí ze třtiny. To je samozřejmě velké téma, protože e, e, k těmto dvou odvětvím se přistupuje jinak, tedy jiný právní základ se používá. Takže já nejprve se chci vyjádřit k tomu, co řekl pan Smith ve své zprávě. To vychází z e, produkce řepy, ale samozřejmě Eh, pokud by se měly kvóty eh, zrušit, tak eh, produkce by měla stoupnout, což by bylo pozitivní pro Evropu. Ale ve vaší zprávě nevidíme žádný rozpis toho, jak rušení kvót bude mít dopad na produkci řepy a na produkci cukrové třtiny. Takže co my vidíme, je takový globální pohled a jak se všechno zlepší do budoucna. Ale o co jde? je, že eh, víme, že jsou zde země, které eh, nemohou eh, používat řepu na výrobu cukru, to jsme viděli na grafech, a pokud ta reforma by měla mít efekt pouze pro ty, kteří produkují řepu, tak potom v některých zemích v EU my nebudeme schopni ani uspokojit poptávku. A toto eh, bude mm, na úkor občanů, protože pokud nebudeme schopni reagovat na poptávku, no tak eh, pokud poptávka bude vyšší než nabídka, tak se nahoru. A já se ptám, máte vůbec takový nějaký detail podle těchto dvou komodit? A pokud ano, tak budou i tak platit vaše argumenty. A pokud se to stane, taky se ptám, jak, jaký bude dopad na výrobu cukru podle těchto dvou komodit, podle řepy a podle cukrové třtiny rozloženo. A další otázka je následující. A to je na mm, dalšího řečníka. My mm, neměl, nemáme na papíře ty vaše grafity a já jsem to špatně eh, přečetl možná, nešlo to číst, ale ptám se, zdali bychom mohli dostat vyčištěné ty vaše grafy, které jste prezentovali, moje země, tedy Bulharsko, eh, nevyrábí cukr, ale podle eh, toho, co jsem viděl, ale já vás ujišťuji, že Bulharsko by bylo schopno produkovat eh, miliony tun cukru a to by mohlo představovat až 7 výroby, ale nemůže, protože používáme pouze část svých kapacit, protože nemůžeme dovážet třetinu my neprodukujeme řepu. Co jsem viděl, tedy na tom grafu neplatí. To znamená, Bulharsko má možnost, má ty kapacity se stát producentem cukru. E, to, co jste řekla, to je v rozporu podle mě. Vy jste řekla tři věci. Jednak, že rafinovaný cukr e, e, trpí tím, že je zde velký, vel, jsou zde velká cla na dovoz. Za druhé jste řekla, že kvóty by se měly zrušit, to je ta vaše hlavní téze. A za třetí, eh, eh, vy jste řekla, že by měly existovat kvóty, ale větší dovozy. Větší, tedy pardon, cla, vyšší cla. A že výroba cukru potřebuje podporu, dotaci. A ještě minutku, pane předsedo. Rafinerie. Vy říkáte, to je dobrý konkurenční faktor, ale otázka je, jak můžeme mít eh, konkurenci, hospodářskou soutěž, když nebudou existovat žádné kvóty a zároveň vysoká dovozní cla. Kolegové, máme ještě dlouhý seznam řečníků, takže prosím, respektujte čas Lejan a potom Reimers. Uh, uh, Děkuji pane předsedo. Rád bych poděkoval oběma přednášejícím za úžasné prezentace. Zdá se, že opravdu je zde konsenzus. Status quo to určitě není cesta před. Otázka zní tempo reformy a jak rychle se dostaneme z tohoto systému kvót do systému se snížit cla a nebudou kvóty. A otázka zní, jaký typ regulace zavedeme, tak abychom zajistili určitou ochranu pro producenty i mimo EU. A to je otázka, u které potřebujeme více informací, než dospějeme k tomuto rozhodnutí. Otázka, do, u které bych se rád zastavil, v souladu s prezentacemi, hlavně s poslední reformou na základě výhledu komise po poslední reformě bylo řečeno to, že produkce cukrovky se sníží o 6 milionů tun, ovšem došlo ke snížení pouze o, ty, o dvě. Dále tam je 3,5 milionů tun dovozu z AKT zemí, tak s tím počítali, ovšem k tomu nedošlo, jsme asi na 50% někde 1,2, 1,3 milionů tun dovozu. Dále chránili ceny v EU komise, že ta referenční cena, protože referenční cena byla snížena, ovšem došlo k pravému opaku, čili ve všech těch třech hlavních výhledech Evropské komise po poslední reformě ve všech třech ukazatelích v podstatě nejenom, že se nepovedly, ale v podstatě totálně nepovedly v, s ohledem na odhady, které komise měla. Mohli byste nám vysvětlit, proč tomu tak je, protože tím se dostáváme k té druhé otázce, jak můžete v podstatě předpokládat nebo předvídat cokoliv a jaká je chybovost, či naopak jaký je předpoklad, že skutečně tyto výhledy budou zachovány nebo naopak, že se zase mineme. Děkuji, Brita Reisers a potom kolega Hausling. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala přednášejícím za jejich skvělé prezentace. Já jsem zjistila, že tady v podstatě byly využívány špatné údaje pro tu reformu eh, z roku 2006. To znamená, že ty eh, předcházející odhady byly zcela falešné nebo špatné. E, my ale vidíme, že v podstatě ta světová produkce i dokonce světový obchod s cukrem jedná nebo vypadá úplně jinak, než my jsme si mysleli. My vidíme, že v podstatě i standardy na světě se e, změnily, stejně jako se mění životní styl a způsob stravování e, všech obyvatel na celém světě. A já si myslím, že tady v podstatě dochází eh, k tomu, že si neuvědomujeme, víme, jak těžko se takové zvyky, mimo jiné tedy i stravovací zvyky, mění. My tady v podstatě teď čelíme tomu problému, že státy AKT v podstatě vůbec nedovážely do Evropy tolik, kolik by byly bývaly měly, protože jsou to v podstatě státy, které Evropská unie eh, preferuje. To znamená, že tady nedošlo opravdu eh, k těm dovozům eh, do potravinářského a jiného průmyslu, jak eh, to tady bylo několikrát zmíněno. Já si myslím, že si musíme tady uvědomit, že ta produkce právě této plodiny bude narůstat i z toho důvodu, že hledáme nové plodiny a nová řešení pro problémy, kterým čelíme v souvislosti s palivy. To znamená, že to je eh, záležitost, které se věnovat eh, musíme. Musíme se podívat na všechny ty možnosti, které se nám tady v podstatě v tuto chvíli ukazují. Nemusíme pořád hovořit pouze o těch eh, obavách, protože mm, co kdybychom se rozhodli, že se cukru v Evropě bude, cesto, eh, bude produkovat více, to znamená, že budeme silnějšími producenty a ne slabšími, tak jak to tady bylo, několikrát jak to tady bylo několikrát zmíněno. I v této oblasti jsme čelili mnohým výkyvům. O té volatilitě tady e, oba dva řečníci hovořili a je možné, že i, ta, že i v budoucnosti celá ta oblast bude opravdu velmi nestála. To znamená, že samozřejmě Musíme zajistit to, aby plodiny, které budou pěstovat naši zemědělci, byly co nejrozmanitelnější, to znamená, tady mám na mysli to známé slovo diverzifikace, to znamená, že musíme eh, v podstatě pomoci eh, zemědělcům, kteří třeba v tuto chvíli čelí tomu, že třeba nemají tak vysoké výnosy, nebo třeba nemají tak vysoké výnosy cukru, to znamená pomoci právě těmto lidem. Děkuji. Děkuji, paní posel, teraz zabíře głos pan Martin. Děkuji za slovo a vystoupení a nyní poprosíme pana Hazlika. Já si myslím, že my jsme si samozřejmě teďka tady vyslechli nějaké odhady, ale taky jsme se mohli podívat do skleněné koule. Ono by to asi bylo bývalo, bylo stejné. V souvislosti s tím, co bylo právě řečeno, tak to jsou úplně stejné předpoklady a odhady jako, ti, jako ty jiné. To znamená, že můžeme tady hovořit o pětiprocentním vlastně poklesu a potom 15% eh, nárůstu, ale ta otázka, která tady stojí, je, co z toho všeho budou mít eh, zemědělci. A my se musíme právě ptát na následující. Budeme potřebovat eh, v budoucnosti více cukr, jak ten cukr bude zpracováván. A eh, v souvislosti s těmi zcela jaksi nesprávnými odhady z té poslední reformy, se já pořád ptám, jak je možné, že my jsme z toho vyvodili to, že vlastně ty kvóty, které zajistily stabilitu, musí být teď zrušeny. Jak je to možné? Protože my tady máme úplně v podstatě stejné nejasné východisko jako předtím. Protože my musíme zajistit to, abychom měli dostatek zásob do budoucna a musíme také zajistit, aby Evropská unie byla propojena se světovými trhy a abychom zajistili eh, také stabilní ceny. Já jsem hovořil se zástupci eh, tohoto odvětví a oni říkali také, že Evropská unie nemůže v podstatě jednat eh, izolovaně, nemůže se pouze spoléhat v podstatě na eh, světové trhy. A tehdy si pamatuju, že oni říkali, že vlastně není třeba eh, produkovat více cukru, ale když jsem s nimi hovořil minulý rok, tak zase říkali, že je třeba rozšířit produkci cukru. Takže co? Co z toho můžeme vyvodit? Vyvodíme z toho, že tento režim zachováme, eh, že je to systém, který v podstatě zohledňuje jak nabídku, tak poptávku. To znamená, že my se samozřejmě musíme neustále přizpůsobovat eh, těm aktuálním podmínkám. Samozřejmě, že spousta lidí říká, že liberalizované trhy pomáhají jak spotřebitelům, tak producentům, ale já si to nemyslím, protože pokud dojde k jaksi k poklesu ceny, tak jsem si jistý, že se to nijak neodrazí na těch cenách, který, které bude platit ten konečný spotřebitel. Pan poslovi, prosím zavolání hlasu pana... Děkujeme. Pan Danten má slovo. Promiňte, pan Pové má slovo. Euh, ano. Rád bych poděkoval oběma přednášejícím. Je pravda, že tato rozprava přichází v takovém podivném období trošku. Je zajímavé, že přichází tato rozprava právě v tomto okamžiku, kdy mnoho poslanců Evropského parlamentu v podstatě hm, se obrátili na Evropskou komisi ohledně otázky, pokud jde o kampaň v oblasti cukrovarnictví. Já dovolte několik čísel, protože zatím jsme hovořili obecně od roku 2006-2010 80 cukrovarů z těch 180 zavřelo dveře, opravdu mnoho tisíc lidí přišlo o práce, 120 tisíc zemědělců v Evropské unii v 27 v podstatě přestali fungovat v této oblasti, přestali produkovat. Já si myslím, že je velice důležité podívat se na tato čísla, podívat se na realitu, podívat se na reformu z roku 2006 2006, jaký měla dopad reforma, kterou v podstatě akceptovali tenkrát v cukrovarníci. Samozřejmě, že si musíme uvědomit, že v červnu Evropský parlament hlasoval v této oblasti, rád bych vám to připomněl, to, co jsme odhlasovali v červnu, to je velice důležité. My jsme v podstatě souhlasili s prodloužením tohoto režimu v oblasti skorovarnictví ehm, od roku 2006 až do roku 2020 minimálně a aby jsme se měli dostatečná opatření, tak abychom chránili cukrovarnictví v Evropě a zároveň umožnili tomuto no, odvětví být konkurenceschopnými a to z udržitelného hlediska. Toto jsme odhlasovali v červnu 2011 v Evropském parlamentu a nyní zde se hovoří o, komi, o těchto scénářích, které v podstatě všechno zruší a tak dále. Já se ptám, proč zde máme dnešní rozprávu, proč o tom hovoříme. Panak, no já bych mu poděkoval za to, že v podstatě částečně odpověděl na tu otázku, protože mm, pan Agno asi si je překvapen, že ho zde cituji, ovšem v podstatě, když si uvědomíme, že zde máme poptávku, poptávku, pokud jde o mm, cukrobary, které v podstatě investovali příliš a kteří Hovoří se zde o cukrové třině, o dovozu z třetích zemí, ovšem ne z AKT zemí, které produkují hodně, protože v podstatě neinvestovali dostatečně do této oblasti. Je zde obrovský tlak. Já jsem to viděl sám, jsem opravdu svědkem této situace. Viděli jsme zde tu otázku, kterou položilo osm poslanců, především Britů, kteří se snažili podpořit jednu americkou společnost eh, American Sugar, kde Tate Line v podstatě patří této eh, rafinéské společnosti. Kolega o tom hovořil před chvíličkou, čili ta rozprava, o které, eh, které se dneska věnujeme, je v podstatě určitá vůle průmyslníků, především této společnosti, který v podstatě v podstatě bojují proti tomuto systému cel, protože mají příliš velkou produkci, mají mnoho, mají obrovské kapacity a tak dále. No a toto vše je financováno z Mm, z fondu Evropské unie. Měli bychom se na to podívat opravdu jasně, otevřeně a měli bychom umožnit našemu cukrovarnickému odvětví přežít a zároveň, aby naši mm, producenti v této oblasti měli jasnou linii až do roku 2020 ovšem ne, abychom zde vedli tuto šílenou rozpravu a tyto hádky neustále. Děkujeme. Děkuji, Jose. A nyní eh, sama kaněte potom McGuinness. Kungs. Děkuji za slovo. Pane předsedo, moje země patří k těm zemím, které přišly o rafinérie v důsledku této eh, reformy. My jsme souhlasili s určitou kompenzací a my jsme v podstatě přes, a přestali jsme produkovat cukrovku. Já osobně, když jsem hlasovala mm, v, v létě ohledně tohoto rozhodnutí, tak jsem hlasovala proti, protože podle mého názoru pravidla by měla být stejná pro všechny hráče. Proto prosím o odpověď na následující otázku. Co se stane, pokud tento systém kvot se rozšíří s takovými zeměmi, jako je Lotyšsko? Budeme schopni získat zpětně tyto kvóty, nebo jsou zde nějaké alternativní řešení, které jsou k dispozici? Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem si nevyslechla prezentace, ale paní Kaněty Eh, uvedla otázku, kterou jsem chtěla položit i já. Jak kolegové vědí, kvůli reformám v podstatě v Irsku není žádný cukrovarnický průmysl a teď se snaží eh, koncerny nebo podniky ho znovu zavést. Moje otázka je, jak to lze učinit eh, právě teď v kontextu kvót, rozšíření kvót, jak někteří kolegové by rádi, aby se prodloužili do roku 2020 a co ty členské státy, které přišly o své kvóty v rámci restrukturalizace, tak aby mohli alespoň nějakým způsobem znovu zavést tento průmysl po eh, roce 2015. Děkuji. Sikierski. Děkuji, kolega Sikierski. Je dla nás bardzo potřebná. Diskuze, kterou dnes vedeme, je velice užitečná a nutná, eh, protože musíme vyvodit nějaké závěry z reformy cukerného režimu, protože musíme vědět, jak eh, budeme reformovat do budoucna. Když se podíváme na diskuze, které jsme vedli před pár lety eh, ve výboru Agri, a když se podíváme na to, co tehdy nám říkala komise, jaké jsou údajné vyhlídky, tak eh, a když se podíváme na to, o čem se diskutuje teď, a tak vidíme, že z toho profitovali velcí producenti cukru. Třeba v Polsku v minulém roce zisky se jim zvýšily o 50 Ceny řepy ale se zvýšily pouze o 10 kdežto náklady na, pro spotřebitele e, vzrostly o 60 a teď ceny cukru pro konečného spotřebitele jsou vyšší než v Německu. A co s tím udělat, aby se nastolila rovnováha na trhu s cukrem v EU? Musíme zajistit, že eh, spotřebitelé, ať je to konečný spotřebitel nebo tedy velkospotřebitelé průmysl, aby platili ceny, které budou reflektovat podmínky na trhu. Na druhé straně musíme být schopni plně využít hm, potenciál, výrobní potenciál v členských státech EU, což se má vztahovat i mm, na ty státy, eh, které tedy eh, snížily svoji produkci cukru. Samozřejmě eh, nic není neměného, mohli bychom vždycky mít možnost se vrátit k minulé situaci. Já myslím, že bychom se měli stydět za to, co jsme provedli našim zemědělcům kontextu reformy cukru. Jak to vysvětlíme našim zemědělcům? Jak jim odůvodníme naše kroky? Je třeba, abychom z toho vyvodili lekce, abychom do budoucna neupokovovali stejné chyby. Děkuji. Děkuji výborně. Pane místo předsedo, já to uzavřu teď, eh, tuto diskuzi a nyní má slovo Michel Danten a potom samozřejmě experti, aby mohli zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Ano, tato diskuze v podstatě nastala eh, po eh, veřejném jednání o reformě, jsme jednali o reformě cukru. Eh, reforma z roku 2006 vycházela z hypotéz, které se ukázaly jako nepřesné. A zde my bychom tedy neměli nějak tady si pohrávat s těmi čísly, jak se zvýší E, e, cena cukru pro nás je spotřebitele, ale na celém světě se zvýšila cena cukru. A ani bychom neměli e, brát producenty za rukojmí, ať jsou to zemědělci, kteří produkují řepu, cukrovou řepu, nebo ti, kteří produkují třtinu a jinde tedy, ale i v EU, protože máme zde ty zálené oblasti, periferní oblasti, kde se produkuje třtina také. A je třeba z toho vyvodit toto. Mm. E, toto odvětví zemědělské funguje špatně. E, je to takové obskurní, nejasné, globálně řečeno, a v posledních měsících e, je to jasné, průmysl i spotřebitelé říkají, je málo cukru na trhu. A potom, když se podíváme na čísla, které rafinery dali komisi, tak ukazují, že objem e, e, zásob cukru se zvýšil ale v Evropě. Takže já si myslím, že počínaje mm, to, tímto příkladem, tak zde existuje úplná dichotomie mezi údaji a realitou na trhu a vnímáním. Je třeba, abychom tedy postupovali opatrně v tomto sektoru. První věc, kterou je třeba udělat, je jasně si říci, jaké jsou vztahy v tomto odvětví mezi tedy jednotlivými subjekty a mm, podívat se na to z pohledu monopolu, protože 50 let po fungování jednotného trhu je velice e, překvapivé, že zde máme takové velké rozdíly, e, e, co se týče nákladů na produkci. A jak řekl se Bove, rafinerie, tedy, rafin, eh, tedy eh, cukrové, které zpracovávají řepu, tak hodně snížily své kapacity za posledních 5-6 let. A já chci mít ale jistotu, že eh, ti, kteří tedy zpracovávají cukrovou třtinu, takže tedy i ti to skutečně také stejně tak se snažili snižovat své výrobní kapacity. Pokud ano, tak je třeba eh, tedy být vstřícní a přistupovat k tomu s otevřenou myslí, ale pokud ne, tomu tak není, tak opatrně. My jako parlament, my jsme v minulém roce, v roce 2011, hlasovali o různých návrzích a já jsem pochopil, že v našem výboru je zde velká většina, která je proto, abychom to nějak zcela spochubněli, protože to znamená asi, že nejsme otevřeni nějakému vývoji. Grazie, Michele. Děkuji, Micheli. Takže tím uzavíráme diskuzi a já dám eh, eh, slovo ještě komisi, pokud se slovo ne. Takže naši experti, pan profesor Smith a potom paní Joan Noble. Tak prosím, jenom ale pár minut. Každý, děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás pozval abychom, nebo vyzval, abychom eh, zareagovali na otázky a připomínky. Slyšeli jsme významné poznámky o možnosti eh, vůbec něco předvídat, jak je to s tou naší křišťálovou koulí. No samozřejmě, budoucnost je nejistá, to všichni víme, ale je lepší aspoň mít tedy nějaký klíč než vůbec nic. A pokud jde o ty předpoklady, ze kterých jsme vycházeli a jak jsme to odhadovali, tak zde bych vás odkázal na tu naši původní zprávu, studii, která je i na tom seznamu eh, bibliografie. Asi by bylo eh, obtížné jít do detailu, ale my jsme vycházeli z modelu, který jsme speciálně mm, vytvořili pro reformu eh, SSP a bylo to i validováno, potvrzeno široce potvrzeno, ale vím, že a souhlasím, že realita je vždycky komplikovanější než jakékoliv modely. Také bych vás odkázal ještě na některé další studie, které byly kde provedeny a výsledky těchto studií jsou eh, víceméně totožné nebo ukazují stejným směrem. To jsou pro mě fakta, pro mě jako vědce. Já vycházím z faktů a scénáře, které jsme zvolili, tak ty mm, se neopíraly o nějaké moje politické přesvědčení, vůbec ne, ale eh, o, eh, to, jsou to tedy eh, logické scénáře, které lze očekávat právě mm, a za těchto scénářů VTO a liberalizace, trendy liberalizace pro nás byly důležitým faktorem, důležitou premisou to takže tady nešlo o to ukázat, co já si myslím o tom problému, ale ne, my jsme vzali v potaz ty základní předpoklady, fakta, jako je trend směrem k liberalizaci, protože zde to je něco, co eh, v podstatě o co se ten model opírá ten bude hodně podmíněn tím, do jaké míry budeme liberalizovat trh. Čím více ho budeme liberalizovat, tak eh, tím tedy poroste blahobyt, ale to eh, je tedy taková globální mm, premisa. Takže takový model jsme použili. Souhlasím, že zde existuje celá řada nejistých faktorů, Mm, mimo tedy mm, toto odvětví, ať je to cena obilovin, cena ropy. Takže další doporučení by mohlo znít ještě provést další analýzy mm, dalších dopadů, ale vždy jsou věci, které nelze předvídat. Ale je třeba pracovat s trendy, které eh, vidíme, eh, modelovat ty různé možnosti, ale mohou nastat nepředvídatelné události, třeba eh, záplavy nebo období, eh, vleklá období sucha a podobně. Samozřejmě to náš model těžko bude řešit podobné tedy přírodní katastrofy. Model je pouze nástrojem, takže nelze od něj za stolik mnoho očekávat, ale je lepší mít něco než nic extrapolace až do roku 2020. No, to je vždycky věc velice těžká. A ještě bych něco řekl k, k té diskuzi o se, soběstačnosti. Můžete si představit, že z pohledu bezpečnosti nebo zabezpečení dodávek potravin, tak vždycky by bylo lepší, abychom zde produkovali vlastní cukr. To platí i o ostatních komoditách. Ale de facto tento názor je trochu v rozporu eh, s tím trendem liberalizace, protože liberalizace a proces liberalizace eh, znamená, že Eh, že se optimalizuje produkce. Eh, samozřejmě to potom závisí na vašich politických preferencích, jaký si zvolíte směr. Souhlasím s těmi, kteří zde řekli, že systém kvót víceméně stabilizuje zde produkci i stabilizuje ceny, je to stabilizační faktor. To je pravda. Závisí to tedy na vašem politickém cítění. Pokud se rozhodnete ponechat takovýto systém i do budoucna, anebo pokud chcete jít více směrem VTO, což bude mít své výhody pro globální ekonomiku jako takovou. Ale s tím, že vždy mm, tam tedy budou nějaké oběti. A kdo bude obětí? No, asi ty, ty nejchudší státy v první řadě samozřejmě. Lze si představit různé modely, jako že se to bude nějak kompenzovat eh, v různých dohodách, které EU má s těmito zeměmi, ale nevím, jestli to bude pro ně dobré, protože eh, tyto státy také musí budovat svůj průmysl svou ekonomiku. Pokud jde o mm, zemědělce, kteří pěstují cukrovou řepu, tak mm, já myslím, že aspoň pro Nizozemsko platí, že mm, teď ta stávající situace je pro ně docela ziskově dobrá. Takže naši zemědělci by samozřejmě chtěli zachování kvót, protože je to pro ně stabilní příjem. Především pro ty eh, velké Eh, velk, velk, eh, velké zemědělce, velké zemědělské podniky. To je pravda. Slyšel jsem zde poznámku o zpracovatelském průmyslu, o, mm, i tedy mm, odběratelích, jako mm, těch, kteří vyrábí cukrovinky. Někteří říkají, že ty ceny cukru jsou tak vysoké, že musí začít eh, vyrábět jinde, opustit EU, ale také jsem slyšel zároveň ze stejné strany od vás, že je zde potřeba mít stabilní dodávky cukru a že i ten zpracovatelský průmysl chce mít jistotu dodávek. Eh, eh, takže eh, nechtějí tam mít nějaké výkyvy a mají důvěru v evropské producenty více než v nějaké mimo EU. Já nevím, co to všechno má znamenat a jak silné jsou tyto důvody. To jsem nějak neanalyzoval, ale aspoň toto jsem slyšel od průmyslu. A teď spotřeba cukru. Také zde padla nějaká poznámka. Stávající trend, tedy máme boje, programy boje proti obezitě, což povede ke snížení eh, spotřeby cukru, alespoň na západě, já nevím, jak to ve východo, východních stát, jak je to ve východních státech, eh, včetně třeba eh, Turecka, které možná také se stane součástí našeho společenství. Ale co víme, je, že model, modelování poptávky pokud jde o spotřebu, je daleko snažší než modelování výroby, protože zde eh, hrají roli věci jako, jako třeba změna klimatu a podobně, takže tam asi ta produkce eh, nemůže být tak stabilně plánována. A tím bych skončil. Děkuji za vaše poznámky. Výborně. Děkuji, děkuji panu profesorovi Smithovi. A nyní John, Joan Noble. Very much indeed. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská unie potřebuje velice silné konkurenceschopné odvětví, které by konkurovalo na celosvětových trzích. Potřebujeme mít produkci, která bude pokrývat eh, a těch 16,6 milionů tun, to znamená spotřebu, kterou máme ve Evropě, musí to být silné odvětví, které je schopné konkurovat eh, jsme třetí, pokud jde o producenta ve světě a druhý, pokud jde o spotřebu ve světě a zároveň pokud jde o dovoz, byli jsme kdysi jedním z hlavních vývozců. Nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme opravdu silné konkurenceschopné odvětví. Je dobré mít naši vlastní produkci, to je pravda, ovšem zároveň je dobré mít určitou soutěž na tomto poli a právě proto potravinářské odvětví potom volá. Potravinové odvětví potřebujeme, aby naše produkce opravdu pokrývala požadavky eh, ze strany výrobní, hm, ovšem zároveň hm, samozřejmě musíme reagovat na ceny, protože my zde máme velice konsolidované odvětví, které je vysoce konsolidovaným odvětvím evropským, které se stalo ještě konsolidovanějším po zavedení reformy. To je dobré, pokud máme dostatečnou konkurenci, ovšem znamená to problém, pokud ta konkurence zde není. Viděli jsme zde problémy, nárůst cen, které Eh, byly přeneseny na bedra našich konzumentů. V podstatě jsme ten nárůst se neviděli mm, odrazit se na eh, celosvětových trzích. Bylo to spíše v rámci konkurenčních produktů. Myslím, že ty připomínky byly z Irska a z Lotyšska. Obě tyto země by chtěly v podstatě se dostat opět na trhy v, této odvě- v tomto odvětví, mít opět výrobu v tomto odvětví. Toto je problém, um, pokud budou pokračovat kvóty, jak už jsem se o tom zmínila na začátku. No, u těch grafů je to trh, který je hodně zkresleným trhem v současné době. Zdá se, budou tyto země chtít opět vrátit na trhy, zda budou mít konkurenční odvětví. V podstatě mm, všechna odvětví EU musí musí být konkurenceschopné i na globální, v eh, globálním měřítku, protože z dlouhodobého hlediska, řekněme, mm, dojde k další liberalizaci, nedohodneme se v Doha, budeme muset být konkurenceschopní. Myslím, že bulharský kolega říkal, že jsem se spletla, mm, že nemají žádnou výrobu v této oblasti. Ne, já myslím, že vy jste se zbavili svých kvůd, máte velice silné rafinerské odvětví, které je důležité vše musí být konkurenceschopné v rámci tohoto cukrovarnického sektoru, protože to je v podstatě pouze jedna malá část celého sektoru. Ovšem potravinová bezpečnost, to je zásadní a proto musíme mít silné odvětví v oblasti cukrovky a zároveň umožnit i um, dovezené třtině eh, fungovat na našem trhu. Tím získáme stabilnější cenový trh a lepší konkurenci na trhu. Někdo se zmínil o tom, že mé grafy nebyly eh, distribuovány, je mi to velice líto. Pokud budete mít zájem, samozřejmě, že prezentaci dám k dispozici, budeme mít link Eh, v našem newsletter rovněž k dispozici, čili všechny ty grafy eh, jsem umístila eh, pod tento mm, odkaz. Ještě jednou bych vám ráda poděkovala za pozornost a doufám, že to trošku podnítilo a motivovalo vaši rozpravu v tomto ohledu. Děkuji. Dobře, takže děkuji obom expertům, děkuji za celou diskuzi, která určitě i objasnila, jak jaké je stanovisko našeho výboru. Já myslím, že naše pozice je víceméně většinová jasná. A dobře, vy jste nás ještě utvrdili v našem přesvědčení a můžeme přejít k dalšímu bodu dnešního programu minulý týden na minulém výboru kolegové jsme zahájili diskuzi o zprávě o přímých platbách. Máme zde zprávu kolegy Luise Capulase Santose a dnes odpoledne eh, máme na stole návrh, který se týká společné organizace trhu se zemědělskými produkty. A mm, zde mi mm, dáme nejprve slovo Michelovi Dantenovi, aby zahájil a e, s tím, že mm, musíme, nesmíme zapomenout, že máme 434 e, e, návrhů na změny k této zprávě, což a navíc ještě zde máme stovky pozměňovacích návrhů, celkem je zde více než 1500 pozměňovacích návrhů, které máme, takže nejprve ale začne kolega Danten. Já, se, já doufám, že se nám to podaří zvládnout do hodiny, protože poté ještě by se měli velice stručně na čtvrt hodinku sejít koordinátoři. Tak děkuji a nejprve Michel. Merci, monsieur le président. Je vais très bref pour laisser la place au... Velice stručně, tak abychom měli čas na rozpravu, pane předsedo. Ano, dvě určitě asi dokonce možná ještě více pozměňovacích návrhů, pokud jde o tento návrh Evropské komise v oblasti společné organizace trhu. Mnoho těchto pozměňovacích návrhů mm, v podstatě jsou to mm, zdvojení, strojení určitých názorů, dokonce některé mm, překrývají ty návrhy, které jsem předložil. A Ovšem samozřejmě není to ze strany všech kolegů a já jsem, se, já jsem chtěl udělat určitou syntézu, opravdu tak, jak to vypadá, jaké jsou názory našeho výboru. Musel jsem si to všechno přečíst a zároveň zároveň v podstatě i to, co tam není napsáno, protože v podstatě ty návrhy, řekněme, mají pocit, že ty návrhy, některé se překrývají s mými návrhy, dva takové hlavní body, které by měly zahájit rozpravu, to je jednak organizace na straně producentů, výrobců, zda si myslíme, že je to dobré řešení, kterým směrem se ubírat a tak dále. A druhá záležitost, No, tato moc producentů nebo jejich možnosti, zda chceme, aby, řekněme, zde byly určitá družstva nebo jiné možnosti spojení, zda budou mít možnost vyjednávat vůči klientů, především pokud jde o ty konečné eh, spotřebitele, mm, obchody a tak dále, nebo mm, na, v podstatě náš výbor by měl přijít s určitým stanoviskem. V podstatě mm, Možná bychom měli najít nějaké alternativní řešení, nějaké, řekněme, řešení, které by mm, bylo alternativním k tomu, co navrhuje komise. A zde jsem připraven vyslechnout si vaše názory. Děkujeme, říká pan předseda. Tak to bylo opravdu velmi stručné, Michely, opravdu jste tedy se soustředil opravdu jenom na ty stěžejní body celé té debaty a už je tady kolegyně, která se hlásí o slovo a všichni ostatní zájemci se také hlásí, takže jen se hlašte. Pane předsedo, v první řadě bych samozřejmě ještě jednou ráda poděkovala panu Dantanovi za tuto skvělou zprávu. E, já jako stínová zpravodajka jsem samozřejmě připravena spolupracovat velmi intenzivně a to v celém, v průběhu celého toho období, které nás čeká až do hlasování. To znamená, že se nacházíme v, této, v tomto pracovním období a budeme se snažit celý ten pracovní proces opravdu zefektivnit. Já v tuto chvíli tady nechci udělat žádný výčet všech těch pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi. Samozřejmě, že v některých případech budeme muset vypracovat kompromisní pozměňovací návrh, ale v některých případech to eh, možné nebude jako například co se týče prodloužení toho práva na pěstování plodiny, ano či ne, protože eh, máme velké množství pozměňovacích návrhů, které jsou pro a spoustu pozměňovacích návrhů, které jsou proti. Co se to stejné platí i pro kvóty, pro cukr, nebo eh, co se týče podpory týkající se potravinové soběstačnosti, eh, věci týkající se podpory zemědělců a tak dále a tak dále. Takže to jsou pouze jenom některé příklady, eh, na základě níž v podstatě budeme muset v podstatě některé věci vyloučit, nebo eh, v podstatě jenom abyste věděli, že my se snažíme najít nějaké řešení pro všechny tyto návrhy. Máme samozřejmě základní text eh, s základními ustanoveními a my chceme udělat všechno pro to, abychom v podstatě dali k dispozici všechny potřebné prostředky a nástroje, které umožní co nejrychlejší e, práci. Já se teď nemohu konkrétně věnovat všem těm tématům pozměňovacích návrhů, ale využiju tuto příležitost k tomu, abych ještě jednou poděkovala zpravodaji za skvělou e, zprávu a abych ho ujistila v tom, že všichni stínoví zpravodajové jsou připraveni mu pomoci i ve velmi konkrétních případech. Já jako e, v podstatě prostě Socialistická eh, stínová zpravodajka ze Španělska. Jsem připravená se věnovat určitým eh, konkrétním eh, tématům. To znamená, že některé věci v podstatě už mám v podstatě rozpracované a hned, jak to bude možné, tak vám budu předávat informace a samozřejmě, že se budu také snažit co nejintenzivněji spolupracovat všemi, se všemi ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. A teď Brita Reimers a poté pan Bove. Děkuji. Jako První bych ráda poděkovala sekretariátu za tuto opravdu heroickou práci s tím rozstříděním těch návrhů, vypracováním té tabulky, aby člověk vůbec věděl, na čem je. Já samozřejmě eh, mohu říci, že nikdo z nás neočekával, že obdržíme tolik pozměňovacích návrhů. Samozřejmě to spektrum těch návrhů je opravdu velmi široké a my se musíme snažit udělat všechno pro to, aby se nám podařilo tady najít nějakou eh, tu společnou správnou eh, cestu a musíme udělat všechno pro to, abychom vytvořili nějaký funkční, proveditelný eh, koncept nebo koncepci tak, abychom za ní mohli všich, se všichni postavit a aby zároveň byla v souladu samozřejmě i eh, s legálními zákonnými pravidly. To znamená, že u všeho, u čeho řekneme ano, zatím si stojíme, tak musíme také ověřit, zdali je to opravdu eh, ospraviditelné a zdali je to také v souladu s právem. To znamená, že budeme muset pracovat, spolupracovat velmi intenzivně, tak aby se nám podařilo najít nějakou společnou cestu. Děkuji. Děkuji. Pan Bové. Eh, eh, ano, Michel Danten hovořil, že bude muset reagovat na tyto otázky. Já osobně si myslím, to, co je důležité, je, že tato zpráva, kterou předložil pan Danten, podstatě znamená tu práci, kterou jsme tomu věnovali za poslední roky. Je to propojení různých zpráv, které se určitým způsobem dotýkaly stejného tématu a to je nesmírně důležité. Čili pokud jde o úpravu společného, společných trhů v této oblasti, to je práce, které věnujeme pozornost několik let v Evropském parlamentu. Myslím, že je to velice kvalitní práce. Pokud jde o posílení právomocí všech těchto organizací, mm, producentů, myslím si, už jsme hovořili o mlékárenském odvětví, o cukrovarnictví, jsme si vědomi toho, že podstatě tyto organizace, tyto asociace, tato združení musí mít určité pravomoce. Musíme rozšířit jejich pravomoce ve všech produktech, ve všech oblastech, které se dotýkají společné organizace trhu. To je nezbytné. A to, co se nám asi líbí, je, ano, aby nedošlo k nějakému zneužívání pozice, dominantní pozice, aby no, v podstatě došlo k sankcionování tohoto zneužívání. To je velice důležité, aby tyto organizace měly určitý hlas. Toto je důležité, pokud dojde k jakékoliv modifikaci této společné organizaci trhu. Nesmíme zapomínat na to, jaké byly cíle této reformy. A my už jsme o tom hovořili několikrát. Samozřejmě, že musí mít eh, na konci produkce i eh, férové, férové příjmy a tak dále. Mm, čili mm, tyto, tato omezení samozřejmě musí zde být určité minimální ceny, pokrytí nákladu a tak dále, možnost opětovného vyjednávání podmínek. To je důležité, to znamená indikativní cena, o které se musí jednat, ovšem nesmí být obvinování z toho, že zde bojujeme proti konkurenceschopnosti hospodářské soutěži. Toto je důležité pro společnou organizaci trhu pro reformu v této oblasti. Pokud se nám povede opravdu využít tuto logiku mm, této hospodářské soutěže, která v současné době má velice negativní dopad na celé odvětví zemědělství. Rád bych poděkoval panu zpravodaji i celému sekretariátu, protože odvedl obrovskou práci, skutečně bravo. Bene, grazie. José Giancarlo Scotta. Děkuji. Děkuji pan Escota a eh, poté pan Capula Santos. Děkuji. Děkuji panu Dantanovi, protože je pravda, že odvedl opravdu fantastickou práci. A já tady zdůrazním několik důležitých bodů, protože v minulém týdnu jsme v podstatě odsouhlasili velmi důležitou zprávu paní Garcie Perez ten výsledek byl pozitivní. A co se týče té, eh, toho nového programování eh, objemu, tak tam se nám nepodařilo dojít k žádnému výsledku, protože víme, že tady čelíme určitým eh, problémům, ale z mého úhlu pohledu je to velmi důležité téma. Dále, další důležité téma je podpora odborových organizací a také asociací producentů. Myslím si, že tady také byla odvedena opravdu skvělá práce. My v Itálii v podstatě máme různá konsorcia, která mají podporovat a chránit eh, naše producenty. To znamená, že my si velmi ceníme v podstatě organizací, které pracují přímo eh, s producenty. A důležitost těchto organizací je třeba ještě eh, zdůraznit, také v souvislosti s těmi odlišnými podmínkami v různých eh, členských státech. Dále, co se týče eh, práva na usazení. My si myslíme, že samozřejmě musíme chránit naše producenty, ale uvidíme, jakým způsobem budeme kontrolovat v podstatě obhospodařovávané plochy. To znamená, že tady půjde o tu, diverzifika, o tu diverzifikaci využití půdy. Děkuji, paní, eh, pane Kaplase Santos. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k předcházejícím řečníkům. To znamená, že děkuji také panu Dantanovi za skvěle odvedenou práci. A také gratuluji a děkuji sekretariátu, protože si myslím, že to množství těch pozměňovacích návrhů bylo opravdu velmi velké. Co se týče té filozofie, která stojí za těmito pozměňovacími návrhy, tak si myslím, že to je, ta, že to je správná filozofie. A proto si myslím, že je třeba podpořit tuto zprávu. Dále je tady několik specifických témat v souvislosti s těmi pozměňovacími návrhy. Já jsem také autorem mnohých pozměňovacích návrhů, které se týkají odvětví mlékárenství a cukrovarnictví. Samozřejmě, že ta debata byla velmi složitá. Dostali jsme také eh, spoustu pozměňovacích návrhů, které nezískaly podporu eh, pana zpravodaje, protože tady v podstatě vznikl ten argument, že nebyly dostatečně zohledněny odlišné podmínky v jednotlivých členských státech. Co se týče odvětví mléka, tak tady opravdu nesmím přijít o tu příležitost, kterou v tuto chvíli máme, protože ta situace se zhoršuje a ne pouze v mém státě, ale i v dalších zemích. To znamená, že existuje opravdu to riziko, že zanikne eh, spousta chovatelů eh, dobytka a proto se musíme podívat na to, zdali tento model od roku 2015 bude funkční a životaschopný. Budeme se muset podívat na to, zdali opravdu je to správné, to, co navrhuje pan zpravodaj Dantan, který mimo jiné hovoří o určitých eh, nových pravidlech a standardech pro toto odvětví. Moje politická skupina se v podstatě také e, e, přiklání k tomu, co říkala paní Stínová zpravodajka. A moje politická e, frakce, stejně jako já individuálně, budeme dělat všechno pro to, aby tato zpráva měla podporu. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Dantovny stejně samozřejmě jako všemi jeho pomocníkům a sekretariátům. Panu Dantanovi bych ráda také chtěla říci, protože on samozřejmě ví, že ho podparujeme a zcela s ním souhlasíme. My jsme předložili 150 pozměňovacích návrhů. Většinou jde v podstatě o takové Up, o taková upřesnění toho, co navrhuje pan zpravodaj. To znamená, že pouze nám jde o to, abychom našli ten správný kompromisní návrh. Ale jednu věc bych ráda v tuto chvíli vypíchla. Naštěstí v podstatě eh, tady máme eh, dobrou platformu členských států, kteří podporují tuto reformu. Eh, před několika dny jsme dostali v podstatě zprávu od pana Čojose, který se týká vlastně práva na pěstování. A tady se v podstatě, tady se v podstatě dostáváme do určité oblasti, kde vyvstává problém s tím eh, v podstatě zeměpisným označením, tedy označením zeměpisného původu. To znamená, že jsme také hovořili o možnosti prodloužení tohoto režimu a o stejném prodloužení bychom měli hovořit také v souvislosti s touto zprávou a také v souvislosti eh, s vinařstvím, protože já samozřejmě jsem, nebo podstatě teď o víkendu jsem byla v oblasti Rioja ve Španělsku, což je vinařská oblast a mohu říci, že během víkendu eh, se na mě obrátilo více jak 40 lidí vlastně eh, s prozbou, abychom se zabývali i tímto odvětvím, abychom zajistili přechodné nebo prodloužení i pro tento sektor. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji. Kolegyně Garcia. Ano, tady došlo k takovému nejasnému vnímání všech těch prohlášení, které vzešly z neformální schůzky ministrů na Kypru. Pan komisař eh, víceméně potvrdil směr parlamentu, to znamená, nedojde k liberalizaci, ale na druhé straně tam přednesl celou řadu různých hypotéz eh, ohledně nové regulace, Eh, které eh, skutečně dělají starosti velkým vinařským eh, oblastem a takže určitě Michel Danten ve své zprávě by měl zopakovat, že my jsme již odhlasovali zprávu DES a že chceme zachovat stávající situaci, to znamená žádná liberalizace bez ale další nějaké regulace, která by stála ještě další peníze navíc a nechápeme proč, tedy bychom nemohli zachovat si stávající pravidla, která fungují, která si všichni přejí a mm, která nevedou k nějakým dalším nákladům navíc. Děkuji a nyní má slovo paní Gabriel. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на колегата Дантен и на секретарията за poděkovala sekretariátu za obrovskou práci, který, kterou odvedli na této zprávě. Zároveň si myslím, že bychom měli být otevření kompromisům a dialogu ve snaze najít nejefektivnější harmonizační přístup k tomuto trhu. Ráda bych obrátila pozornost na tři sektory, které jsou nesmírně důležité pro Bulharsko a které podle mého názoru potřebují více podpory. Na jedné straně podporuji pana zpravodaje, ovšem na druhé straně bych ráda zdůraznila tři sektory, které jsou nesmírně důležité pro Bulharsko. Jednak vinařství, pěstování, to je záležitost, která ještě může být eh, debatován. My jsme proti liberalizaci po roku 2015. Já si myslím, že jsme měli příležitost hovořit o pozitivních i negativních aspektech tohoto přístupu. Pro mě je nesmírně důležité, abychom chránili identitu našich regionů, abychom nezasahovali, abychom negativní dopad na malé producenty. A dále je to včelařství, které je důležité. Naši producenti v této oblasti znají své problémy, zároveň jsou si vědomí toho, která řešení potřebujeme. Hlavním pro, mm, řešení není problémem této záležitosti. Organizace těchto sektorů prostě musí zahrnovat kofinancování, které nesmí klesnout 50 musíme chránit stávající opatření, která by mohla být eh, zakomponována i do programu pro odvětví včelařství. A třetí oblast je cukrovarnictví. V průběhu dnešního workshopu jsme si vyslechli různé názory. Bulharsko se nachází v nás v následující situaci. Máme zde rafinerie, které fungují mm, zpracování třtiny, mají nedostatek dodávek, neustálý deficit této oblasti. Musíme revidovat mechanismus, který řídí produkci cukru. Na závěr si myslím a doufám, že budeme spolupracovat při na vytvoření modelů, které zajistí větší bezpečnost této oblasti a spravedlivější přístup pro naše farmáře a vyrovnanější situaci na mezinárodním trhu i na našem jednotném trhu. Děkuji. Grazie, Maria. Děkuji, Maria. Martin Hausinger a potom pan místopředseda Sikersky. Martin. Ano, já si myslím, že jo. U této zprávy jde v podstatě o zcela zásadní zprávu v rámci celé reformy společné zemědělské politiky, protože tady v podstatě máme tu otázku, zdali se budeme dále ubírat směrem liberalizace, anebo jestli v podstatě půjdeme jinou cestou uspořádání trhu. K tomu jsme obdrželi samozřejmě spoustu pozměňovacích návrhů. A právě co se týče podpory producentů, tak to si myslím, že je velmi důležitý bod, ale já se ptám, zdali se nám tady podaří v podstatě něčeho dosáhnout, nebo zdali opravdu e, si sedneme ke stejnému stolu eh, se zemědělci. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom s nimi jednali na stejné úrovni a vyjednávali s nimi, aby oni také měli určitou, um, určité právo podílet se na rozhodovacích procesech. Co se týče liberalizace ve vinařství a cukrovarnictví, tak tady těch pozměňovacích návrhů je mnoho a parlament se v podstatě vydává uh, úplně jiným směrem. To znamená, říká, že toto uspořádání má smysl a je třeba jít tímto směrem. Proč v podstatě právě některé sektory v podstatě jsme se rozhodli zařadit do té, do té liberalizace a některé ne. Já si myslím, že v podstatě o tom tady v tuto chvíli není třeba hovořit. My jsme předložili pozměňovací návrh, který se tímto e, zabývá. Já si myslím, že jde v podstatě o to, že dokud nebudou producenti nějakým způsobem zásadněji moci rozhodovat, tak budeme muset zachovat toto současné eh, uspořádání. To znamená, že i těch 30 centů v podstatě za litr mléka v tuto chvíli ještě pořád není v té oblasti zisku a já si myslím, že do budoucnosti nás čeká ještě hodně práce s touto úpravou. Děkuji Martine, místo předseda Sekurský a potom Maria McGuinness a uzavře Albert. Dla mě obszar rynku rolnego jest... Děkuji. Podstawą reformy Przecież chodzi nam o to, aby... Děkuji. Zemědělský trh je podle nás velice důležitý, nejdůležitější. A zemědělci by měli se mít možnost uživit z vlastní produkce a jejího prodeje a ne z nějakých dotací z EU, protože zemědělci přece pracují tvrdě a chtějí za to být řádně odměňováni. A platby. Tedy je samozřejmě dobré, že existují tyto platby, ale není to zrovna ten typ podpor, eh, která se farmářům nejvíce líbí a nechtějí eh, tedy eh, spolehat se pouze na tyto platby. Takže musíme změnit směr. A musíme posílit roli trhu. Neměli bychom se bát některých eh, protekcionářských ochranných opatření na trhu, ale musí být jasná, transparentní. A tato opatření by měla eh, reflektovat specifické rysy zemědělství. Jehož hlavním cílem je poskytovat stabilitu. Souhlasím s těmi, kteří zdůrazňovali roli organizací zemědělců jejichž cílem je i posilovat eh, postavení zemědělce v tom eh, dodavatelsko-odběratelském řetězci. Všichni tedy musíme mít větší odvahu a mm, měli bychom více hovořit o trhu a ne o eh, ekologičtění zemědělství, takzvaném ozelenění greeningu a e, dalších věcech, které přímo s tímto nesouvisí. Měli bychom se vrátit k těm opatřením a k těm reformám, která, e, které se ukázaly jako úspěšné a měli bychom se ponaučit z chyb. Právě jsme hovořili o reformě cukru. A tedy jaký, e, jak bude probíhat naše diskuze. Měli bychom mít na ní dost času, protože máme obrovský počet eh, pozměňovacích návrhů. Měli bychom mít tedy dobrý harmonogram na ně. Děkuji paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla překvapena, tím, co jsem slyšela od pana Bové v souvislosti s touto zprávou, která je skutečně velice důležitá. Organizace trhu to je důležitá věc a trh by měl pokrývat náklady na produkci, ale víme, že ve většině členských států tu přímé platby představují eh, třeba 70 až 80 příjmů zemědělců v některých státech, takže trh eh, není schopen eh, farmářům poskytnout řádnou odměnu. Takže hm, proto ty přímé platby a proto bychom měli tedy zabývat reformou přímých plateb. Otázka hospodářské soutěže neboli konkurence je důležitá věc. O tom hovořil Michel. Velice pečlivě bychom měli sledovat jednání v komisi. Pokud se nemýlím, dnes, tento týden se bude konat eh, velice důležitá schůzka o eh, odběratelsko-dodavatelských řetězcích, aby tam ty ceny byly eh, spravedlivě nastaveny pro farmáře a možná, že asi mm, třeba ani se to nevyřeší tentokrát. Pokud jde o organizace výrobců nebo zemědělců, pardon, a tato koncepce se liší mezi členskými státy, což musíme také vzít do úvahy v této zprávě. V některých státech eh, ty organizace zemědělců a ty meziodborové oborové, pardon, mezi oborové organizace jsou velice silné, v jiných ne, takže to bychom měli reflektovat. A také i musíme mít jistotu, že to, o čem budeme hlasovat, bude organizace trhu a ne organizační uspořádání v jednotlivých státech. Možná, že zde moje frakce není zastoupena, ale zde je i mm, problematika trhu s mlékem a ten problém existuje i ve stávajícím režimu kvot. Možná bychom měli se na ten problém podívat ze širšího pohledu, jak je to s tím režimem kvot v některých státech a možná i e, Mm, e, došlo k takové stagnaci režimu kvót, což má své dopady a hodně jsme i diskutovali o takzvaném soft landing. A nakonec moje pozice k cukru, to jsem již vyjádřila. Já myslím, že zde jsou dva členské státy, které v podstatě de facto nemají žádný cukrovarnický průmysl a mm, tudíž e, e, v podstatě jsou z tohoto systému nějak vyblokovány. Michel tato zpráva je zásadního charakteru a měli bychom se na to podívat z pohledu na přímé vazby na přímé platby, ale e, tady jde především o trh. Já zde e, apeluji, když e, v poslední reformě bylo, bylo zdůrazňováno, že především půjde o spravedlivé ceny. A doufám, že k tomuto budeme směřovat. Děkuji. Děkuji, děkuji. Marie McGuinness, Albert Des a poté ještě eh, Garcia Perez. Tak, Albert. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval svému kolegovi Michalovi Danto, že se vůbec této zprávy ujal. Mm, naše skupina má členy ze 26, ze 26 členských států. To znamená, že najít nějaký kompromisy v rámci frakce je velmi složité. A já si myslím, že nakonec se nám v podstatě podařilo najít eh, společné závěry a společné názory. Samozřejmě, že mi je jasné, že najít ty správné kompromisní eh, návrhy později bude velmi složité. Co se týče vína a cukru, tak eh, o tom se v podstatě nechci nějak příliš detailně v tuto chvíli rozhovořit, protože už jsme o tom velmi dlouho hovořili. V podstatě jsme se rozhodli, nebo všichni chceme prodloužit ty současně existující režimy. To znamená, že potřebujeme nějaký vyvážený model mezi v podstatě trhem a tím tržním uspořádáním. Musíme najít nějaké správné řešení pro naše zemědělce nebo ty správné perspektivy a výhledy pro naše zemědělce. Co se týče mléka, tak tady je ta situace trošičku jiná a jsem si jistý, že se o tom budeme i nadále hodně bavit. Ale mm, v podstatě teď už víme, že to nejsou asociace producentů, které mohou e, najít to řešení. Já samozřejmě tyto asociace budu chtít a chci podporovat. E, ale máme tady velká družstva v podstatě, která patří eh, zemědělcům a ti také nejsou schopni prosadit své vlastní názory. Samozřejmě, že teď ta cena v tuto chvíli je velmi nízko a teď v podstatě tady vidíme určité jaksi marné úsilí to nějakým způsobem změnit. A e, my v tuto chvíli musíme najít nějaké řešení, nějaká závazná řešení, závazná pravidla, protože e, tady musí platit určitá pravidla. I co se týče například e, splátky faktur, tak to nemůže fungovat tak, jak to funguje v tuto chvíli. Musíme tady určitě Vlastně stanovit určitá závazná množství. A já jsem v podstatě členem jednoho takového, eh, takové skupiny. To znamená, že vím, o čem hovořím. To znamená, že ve chvíli, kdy se stanoví nějaká cena, tak najednou v podstatě nějaká nízká cena, tak eh, najednou odběratelé to vůbec eh, nechtějí. A v podstatě na takovéto situace, které vystávají každý den, musíme najít nějakou odpověď. A kde ještě musíme hledat eh, nějaké odpovědi, tak eh, to je v každém případě oblast spekulací v zemědělské oblasti, protože jsem si jistý, že v zemědělské v zemědělství bude docházet neustále k více a více případům spekulace i z toho důvodu, že v podstatě eh, se mění situace i na celosvětových trzích. To znamená, že se musíme nějakým způsobem tomu postavit. A proto jsem velmi eh, rád, eh, Michali, že budeme spolupracovat a že se budeme snažit najít nějaké správné řešení pro naše zemědělce. Alberte. Děkuji, Alberte a na minutu požádala o slovo Irače. Děkuji, pane předsedo. Jednoduše jsem chtěla v podstatě zdůraznit jednu věc, která zde už zazněla z úst několika předřečníků v souvislosti s odvětvím mléka. Ta situace je velmi složitá, je těžká. Eh, protože samozřejmě producenti mléka nás prosí, abychom jednali, protože ten dosavadní balíček pro odvětví mlékárenství nefunguje, nedosahuje těch výsledků, které jsme chtěli a naši producenti samozřejmě nemohou čekat. Eh, a Pane předsedu, taky jste to už zmínil, že za chvíli v podstatě proběhne schůzka koordinátorů a proto si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybyste v rámci této schůzky se mohli tímto tématem zabývat. Děkuji, Irače. Ano, určitě to bude jeden z bodů, kterými se budeme ještě zabývat později na schůzi koordinátorů. Erik Agnew. Děkuji, pane předsedo Eh, vždycky, jako vždycky Michel Danten zaslouží moji podporu, děkuji i sekretariátu a mm, takže eh, zde vyplývají tři důležitá opatření a já bych chtěl eh, zdůraznit pouze tři oblasti. Za prvé naváži na otázku mléka. Ehm, ano, zde v tom balíčku mléka se neřešila věc, jak zavést tu otázku regulace objemu. A potom je to otázka, jak e, i tam řešit tu otázku norem prodeje. To je velký problém také. E, a tom již hovořili i předřečníci. A druhý bod je otázka e, práv na výsadbu vinerevy, takže je třeba i zde <clears throat> podpořit to, co již bylo napsáno a nemůžeme zde ve vinařství si dovolit tedy si hrát na nějaké čaroděje, ne. E, je třeba vzít do úvahy, co již bylo řečeno, i zde je třeba mít jasnější pozici, než to, co jsme slyšeli na Kypru. To musí být naše kolektivní e, válka, kolektivní boj za tato práva. A třetí bod se týká e, nástrojů pro řízení krizí. Eh, zde bychom měli mít silnější nástroje. Zde máme eh, zprávu, eh, mm, která není úplně jasná v tom. Je třeba mít k dispozici skutečné nástroje pro zvládání krizi. Já nejsem přesvědčen, že vlastně vůbec nějaký stát by byl schopen řešit nějakou velkou krizi v této oblasti. To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji, Eriku. A nyní má slovo ještě paní Klas. Jde. Děkuji, pane předsedo, a gratulace panu Dantonovi za jeho zprávu a také za všechny ty pozměňovací návrhy. Ale samozřejmě, že tady vystává ta otázka, jak budeme teď konstruktivně pokračovat, protože tady nejde pouze o to široké spektrum všech těch eh, věcí, které jsme zmínili, ale jde tady také o ty rozličné postupy, eh, které zastávají různé státy, různé organizace, různí aktéři. A tady je třeba zohledňovat opravdu velmi mnoho eh, faktorů. Hovořilo se tady o víně. Já si myslím, že víno tady nebude tím nejstěženějším eh, bodem, ale bude jedním z těch důležitých bodů. My jsme také s mými kolegy v Eh, předložili velmi mnoho pozměňovacích návrhů, ale my teď nechceme tu zprávu přepsat, protože já vím, že spousta kolegů v podstatě chce eh, tady do této zprávy zapracovat ta bývalá ustanovení eh, pro vinařské, eh, vinařské odvětví. Ale my jsme to přece naformovali jinak, tak to zachovíme, protože tady v tuto chvíli nejsme proto, abychom vytvářeli nějaká nová pravidla pro odbyt a e, například co se týče toho práva výsoby ve vinařství, tak i to je, pane předsedo, téma, které v podstatě je, nebo má ještě potenciál zlepšení, nebo můžeme eh, s tím něco udělat. A je to také naším úkolem. A proto já si myslím, že je velmi důležité, abychom se tady všichni vyjádřili jasně, protože tato práva pro eh, víno by měla být zachována co se stane někdy v budoucnosti, to je něco jiného, ale musíme zcela jasně vyjádřit současný eh, názor. Nejde o to tu zprávu v tuto chvíli ještě více rozšiřovat. Jde o to opravdu zaměřit se na to, co je v té zprávě a proto doufám, že se v tuto chvíli mohu těšit na mnoho konstruktivních vyjednávání. Dobře, děkuji. A Mm, pokud komise chce něco doplnit, tak si vyslechneme a poté ještě Michel Danten, který diskusi uzavře. Kolegové, eh, takže to množství pozměňovacích návrhů, eh, takže to já myslím, že je eh, obraz mm, i toho, že je to v podstatě dobrý směr, eh, na který jsme nastoupili a určitě nakonec zpravodaj a stínovi zpravodajové to všechno zredukují a eh, a je třeba, aby z mm, parlamentu vzešly tedy jasné pozice, samozřejmě s tím, že víme, že Eh, eh, mm, zde existují tedy eh, různé názorové skupiny, ale my budeme potom hlasovat většinově. Pan ředitel Pačeko, děkuji. Já chci poděkovat panu zpravodaj Dantenovi za velice komplexní zprávu. Ano, pár slov jen nejprve. Otázka tedy spolupráce. Všichni souhlasíme v tom, že větší spolupráce je jeden z cílů ke kterému bychom měli eh, směřovat s touto reformou trhu. Chceme spolupracovat tedy s vámi, s Evropským parlamentem i s radou a spolu s vámi eh, eh, se snažit vyřešit stávající předpisy, regulaci. Máme určité návrhy již, ale my jsme pochopili, že vy chcete jít dále a my jsme ochotni s vámi v tom spolupracovat. Nicméně také musíme zachovat rovnováhu mezi Eh, hlavním cílem, se kterým všichni souhlasíme, na straně jedné a na druhé straně musíme zachovat rámec pro hospodářskou soutěž. A teď řízení trhu. Zde děkuji také za návrhy, které jsme slyšeli od pana Danténa a domníváme se, že, a také to i vidíme ve zprávě pana Danténa, že spíše než Eh, eh, zvyšovat tu záchranou síť, tak je spíše třeba větší pružnost, flexibilita, abychom byli i více reakce schopní v dobách krize. A zde jsme ochotni s vámi spolupracovat na tom, abychom měli lepší regulaci, abychom tento cíl splnili. Teď některá témata, konkrétní témata. Cukr pokud se nemýlím, tak zde existuje dost široká podpora pro zachování kvót na cukr, nicméně jsme přesvědčeni, že e, pokud budeme limitovat produkci cukru, tak tím zkomplikujeme možnost našich producentů reagovat na zvyšující se poptávku. Je to věc, o které bychom s vámi chtěli dále jednat. Také jste i zmínili víno, vinařství, vinorévu. Říkáme a pan komisař Čološ řekl, že musíme reagovat na ty různé obavy, které slyšíme od producentům. Eh, neměli bychom se dostat do situace, kdy vinaři by již neměli pod kontrolou toto a eh, a kdyby nemohli vůbec rozhodovat o tom, jak reagovat na poptávku na trhu. Na druhé straně dnes máme 300 tisíc hektarů kvot eh, eh, těch výsadbových práv, která nebyla rozdělena, distribuována zároveň. Máme i producenty stolního vína, kteří by chtěli produkovat více. Musíme nalézt rovnováhu, musíme i eh, nově reagovat, nalézt nové reakce, odpovědi a ne pouze se držet vyšlapaných cestiček a e, o to jde i té vysoké pracovní skupině. Možná bychom měli vyčkat ještě pár týdnů a uvidíme, jaký bude výsledek té skupiny na vysoké úrovni. Já mám vysoké naděje od této vysoké skupiny, bych to tak řekl. A e, mléko. Víme, že ten balíček ještě nenabil účinnosti. Doufáme, že se situace díky němu zlepší a také i víme, že jsou zde situace, které jsou problematické. I když máme ceny, e, které jsou nad krizovými úrovněmi, tak v některých regionech e, máme velice intenzivní produkci, která hodně závisí na nákupu krmiv e, na trhu, kde a tam je to problematické potom se zisky Platí to pro části Španělska, Portugalska a tak dále. Chápeme, že to jsou specifické situace i v Itálii. Víme, že to jsou specifické situace a je třeba i nějakým způsobem na ně reagovat. A to nejlepším způsobem. A ještě ten eh, odběratelsko-dodavatelský řetězec. Pod, eh, víme, v komisi, že musíme tedy zajistit, abychom skoncovali s nespravedlivými praktikami, nekalými praktikami v tomto odběratelsko-dodavatelském řetězci. A víme, nebo jsme velice rádi, že nás v tomto plně podporujete chceme s vámi spolupracovat, abychom vyslali jasný signál, že ti, kteří mají větší moc na trhu v tomto řetězci, takže je třeba e, změnit eh, rozdělování přidané hodnoty tak, aby to bylo spravedlivější rozdělování hodnot. Děkuji. Výborně, děkuji. Já si myslím, že to, co jste řekl, to je velice důležité a ještě dám slovo Michelovi Dantenovi a určitě je třeba mm, provést určité úpravy, pokud jde o víno a mm, je třeba tedy asi pracovat se stávajícím systémem a pokud jde o mléko, tak určitě eh, bude zajímavé i ještě si říci potom něco k tomu po té, co eh, o tom budou mluvit koordinátoři. Michel Danten, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, já jsem byl velice stručný, ovšem, ano, možná, možná není to bude trošku další odpověď. Čili nejprve, jestli dovolíte, rád bych poděkoval, rád bych poděkoval za všechna ta blahopřání. A můžete se podívat eh, na mou zprávu, je jasné, že probíhala rozprava se stínovými zpravodaji, s ostatními kolegy. Opravdu došlo k vytvoření této konstruktivní rozpravy, opravdu vynikající spolupráce. Rád bych rovněž poděkoval sekretariátu, především našeho a Liemovi, našemu asistentovi, který skutečně udělal obrovský kus práce. Rád bych přiznal dvě věci. Úplně upřímně ano, hm, neznám samozřejmě těch tisíc nebo kolik všech těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, které byly připraveny. Já samozřejmě doufám, že jsem, že, že je znám dobře, ovšem doufám, že, že jsem se snažil opravdu odrazit to dobře v mém textu. V podstatě už tři roky se této práci věnujeme v našem výboru, čili snažil jsem se to všechno nějak sladit. A poslední, ano, ta poslední, poslední stránka mé zprávy. Já jsem se snažil eh, v podstatě ano, je to trošku takový strašák, eh, protože vím, že bohužel jsem si vypěstoval tuto mm, tuto pověst v eh, komisi a samozřejmě jsem připraven převzít tuto roli, to se nedá nic dělat. Dáme se to otázky, pozměňovací návrhy, které budeme muset připravit, jakožto kompromisní návrhy, určitá rozpočtová rovnováha, o kterou se budeme snažit. Budeme se snažit v tom rozpočtovém rámci, mm, na základ, mm, o kterém budeme zítra Eh, hlasován v rámci našeho stanoviska. Dále je to zásadní věc, zda budeme hlasovat nebo nebudeme hlasovat ten článek o článku 42 smlouvě. O čem se hovoří v článku 42? Tam se hovoří o tom, že v podstatě ten společný text Rády parlamentu, že v podstatě bychom mohli tím zrušit eh, článek 101, pokud jde o hospodářskou soutěž v od, v zemědělství. To je politické rozhodnutí, které musíme přijmout. Reakce na jednotlivé příspěvky, nejprve ta metoda harmonogramu časového no, od, um, úterý, od středy bude probíhat schůzka našich, našich spolupracovníků, tam v podstatě navrhneme takový první harmonogram setkání a zároveň metodu, na základě které budeme pracovat. Ehm, budeme se snažit o to nejjednodušší, o ty nejobtížnější pracovat, vytvořit určitý rámec těchto pozměňovacích návrhů, určitý samozřejmě ehm, chronologicky se budeme snažit spolupracovat, postupovat tak, aby Eh, jednak je to organizace, spot eh, organizace producentů, mm, dále je to hospodářská soutěž a tak dále. Problémy, se kterými se eh, potýkáme, jednak abychom měli určitý rámec, který by platil pro všechny, který bude přizpůsoben hospodářské realitě, právní realitě, na všech stranách. To znamená, že nás ještě čeká dialog, vnitřní dialog, tak abychom převzali tu skutečnou realitu v terénu a zároveň mm, právní situaci v každé zemi 27. Toto je přístup, které, který se budu snažit uplatnit v rámci kompromisní návrhu. Pokud jde o otázku fungování v celém tom řetězci, nesmíme zapomenout na to, že, mm, že my připravujeme mm, tuto zprávu nyní vlastně. V tomto okamžiku víme, že došlo k mm, určitému selhání práce na straně eh, Evropské komise která vytvořila takovou pracovní skupinu jednotlivých zúčastněných stran a snažila se dosáhnout dohody v rámci těchto zúčastněných stran. Ovšem tato dohoda nebyla dosažena a komise nám bude muset do konce roku předložit návrh této práce, která probíhala mezi čtyřmi komisaři, pan Ciološ, Barnier, Tajány a komisař čili čtyři generální ředitelství, pan komisař já rovněž na to spolupracoval. Čili my budeme muset vzít v potaz výsledky této práce v našem textu zohlední nějakým způsobem tuto práci. No, ale je to otázka mlékárenského odvětví. Já jsem předložil pozměňovací návrhy, mm, které měly vyprovokovat rozpravu a dosáhnout určitého nového návrhu ze strany ehm, parlamentu, i pokud jde o vinařství. Souhlasím s tím, co řekla Kristina Klás. Tato oblast, ano, došlo tam k opětovnému vyjednávání podmínek. v nedávné době máme takovou tichou dohodu Eh, s s zúčastněnými aktéry tohoto sektoru a budeme se snažit eh, to zavést. Ale to byly ty um, práva na výsadbu. Já už jsem několikrát vysvětloval, um, že jsem se snažil otevřít tuto rozpravu. Navrhuji určité úpravy i v mém textu, pokud jde o práva v oblasti výstavby. Všem, pokud pokud bychom měli dosáhnout výsledku, se kterými budeme eh, spokojeni, tak se ji budeme snažit začlenit do mého textu. Samozřejmě minulý týden jsem sledoval rozprávu na komisi, myslím si, že šla správným směrem, myslím si, že mm, to mm, jde správným směrem tak, jak si to přejeme. Máme ještě několik týdnů, je zde i skupina, která se tomu věnuje, myslím, v pátek. Některé země předložili určitý návrh, dohodnu to, eh, záležitosti. Uvidíme, jakým způsobem to proběhne v pátek, tato schůzka a čeho dosáhneme. Čili to bylo velice stručně z mé strany vše. Nejsem příliš optimisticky naladěný, ovšem snad po přečtení různých podmělcích návrhů dosáhneme mm, hodně mm, společných kompromisních návrhů. Asi ne všichni máme stejný pohled na tuto zprávu. V některých pozměňovacích návrzích mm, některých politických frakcí, možná některých států je, je vidět takový partikulární přístup. My se budeme snažit samozřejmě sladit všechny eh, tyto různé názory. Výborně, děkuji Michelovi a děkuji všem kolegům. Dnešní schůze tímto končí. Připomínám, že zítra ráno v 9 hodin hned začneme s hlasováním, takže prosím, přineste si hlasovací kartičky. Teď eh, pár minut eh, technická přestávka a žádám koordinátory, aby tu zůstali, abychom hned mohli začít s velice rychlou schůzí a jinak s ostatními zítra. Naschledanou.